Děkuji, pane předsedo. Poprosím vás na dvě minuty o pozornost. Týká se to dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unii a Kosovem. Já vím, že to není až tak zajímavé jako eh, minister zahraničí eh, Steinmeier nebo Gruzie předtím, ale pro Kosovany je to důležité, protože to poslední země na Balkáně, která teď má nebo bude mít dohodu o přidružení a stabilizaci. Vy víte, že je to první krok v procesu přistoupení Jde o smluvní vztahy mezi Evropskou unii a Kosovem, a to vůbec poprvé. Znamená to vylepšení a posílení politického dialogu, politických vztahů, znamená to vylepšení obchodních vztahů. Kosovo bude mít větší přístup na evropské trhy, například pro takové věci, jako je víno, a to se v posledních letech jako spousta dalších věcí opravdu zlepšilo. A znamená to také lepší evropské standardy, třeba pro ochranu spotřebitelů, což je velmi pozitivní pro občany Kosova. A samozřejmě budeme mít také posílenou spolupráci, pokud mohu ten výraz použít, mezi Evropským parlamentem a kosovským schromážděním, protože dvakrát ročně budeme mít eh, schůzku výboru eh, pro dohodu o stabilizaci a přidružení. A to všechno znamená, že vztahy s touto nejmladší evropskou zemí navzdory přetrvávajícím problémům, protože ne všichni je pořád ještě uznávají. Nicméně s parlamentem a s touto dohodou můžeme postoupit dále, to také dobrá zpráva pro kosovské občany, protože je to důležitý krok směrem k přidružení k Evropské unii. A připraví se tak AKY na další postup. A ten proces teď spouštíme v parlamentu co nejdříve, o tom také budeme hlasovat na plenárce. Bude to zřejmě někdy na začátku roku 2016, to potom vstoupí v platnost a já jsem přesvědčena o tom, že další krok, eh, který kosovští občané potřebují, je vízová liberalizace. Do konce roku budeme mít také zprávu od komise, alespoň doufám, že ji budeme mít. Kosovo pořád ještě musí splnit určitá kritéria, určité podmínky, ale já doufám, že v příštím roce toto bude představovat další pozitivní věc pro kosovské občany v těžké době, nicméně dá jim to naději, podpoří to tu naději a také jistotu, že tato Evropská unie chce, aby Kosovo bylo součástí Evropské unie. A jak už jsem říkala, dohoda o stabilizaci a přidružení je prvním krokem. Znamená to smluvní vztahy mezi EU a Kosovem a to je také dobrá známka toho, že postupujeme kupředu. Takže doufám ve silnou podporu vás všech bez ohledu na to, jestli vaše země uznala Kosova nebo ne, je důležité, aby Evropský parlament podpořil tuto věc nejenom ve výboru pro zahraniční věci, za 14 dní o tom budeme hlasovat, ale také obecně na plenárce. Mnohokrát děkuji. Tak, eh, ordförande. Som EPPs eh, e eh, skuggföredragande... Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Jako stínový zpravodaj za ALS pro Kosovo bych rád řekl, že jsem velice rád, že dohoda o stabilizaci a přidružení s Kosovem se brzy stane realitou. Tato dohoda je velkým milníkem pro Kosovo, představuje velký potenciál pro ekonomiku této země. Tady mám na mysli především přístup na trh, na trh Evropské unie. Tato dohoda potvrzuje, že budoucnost Kosova leží v Evropě. Nicméně integraci nemůžeme brát za samozřejmost, vyžaduje to politickou vůli a politické vedení. A bude sem patřit i to, že bude nutné zavést eh, velké reformy. Paní Lunáček, zpravodajka parlamentu, nedávno navštívila Kosovo a viděli jsme, kolik toho vláda musí udělat proti korupci. Korupce je velká překážka demokratického vývoje Kosova. A politická vůle musí zahrnout implementaci dohod, které možná nebudou oblíbené mezi voliči v Kosovu, ale mohou být rozhodující, pokud se má normalizovat vztah eh, této země se sousedními zeměmi, abychom mohli přistoupit k dlouhodobě, dlouhodobé stabilitě v tomto regionu. Samozřejmě to musí být cílem Kosova, ale musíme respektovat také opozici. Musíme respektovat vůli na obou stranách. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Já bych rád požádal zbývající tři kolegy, aby dodrželi jednu minutu. A nejprve dostává slovo pan kolega Panceri, prosím. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. jsem toho názoru, že můžeme zaznamenat jistý pokrok v našich vztazích k této zemi. Zejména bych tady podtrhl dohodu o přidružení a stabilizaci, která byla podepsána mezi Kosovem a Evropskou unii v říjnu a která představuje důležitý krok Kosova směrem k evropské budoucnosti. Rád bych také zdůraznil, jak Důležité jsou nyní ty zvláštní soudy pro obchodování s orgány a e, pro normalizaci vztahu s Srbskem. To bylo téma, které, kterým jsme se velmi zabývali. Samozřejmě je tam ještě celá řada dalších výzev, které Kosovo jako musí zvládnout, ať už již výzvy interní povahy, například jako hospodářská politika či reforma vnitřní zprávy. Ale navzory tomu si myslím, že Dohoda stabilizace o přidružení mezi EU a Kosovem je dobrým krokem a že je velice důležitá pro stabilizaci vztahů mezi EU a Kosovem. Je třeba podporovat veškerý pokrok, který tato země musí docílit tak, aby se skutečně ubírala cestou směrem k Evropské unii. Děkuji kolegovi Panceri a nyní má slovo na jednu minutu pan Nát. Rusia dijo que el Rusko řeklo, že uznání Kosovo bude znamenat otevření pandořiny skřínky, že to otevře. Pandořinu skřínko otevřeli se dvakrát etnická česká sebu v Kosovu způsobem tam, kde dříve byla mezi komunální situace, je teď naprosto omezena a nemožná. A já opakuji, když jsme porušili Helsinskou dohodu, to znamená nedotknutelnost hranic, jak můžeme negovat eh, Transsibir, jak budeme protestovat eh, proti situaci v Abcházii ostatních, nebo jako určitá letadla máme schopnost vést politiku, která se točí. To je tedy věc, na kterou bychom se měli zamyslet. Protože proč Abcházie ne a Kosovo ano? Děkuji mnohokrát, pane kolego. Pan Picula ještě chtěl hovořit, prosím pěkně na minutu. Děkuji, pane předsedo. Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unii jako jsem jasnou známkou toho, že Evropská unie nezavírá oči před evropskými vyhlídkami nejmladšího evropského státu. Na druhou stranu tato dohoda představuje eh, velký závazek Kosova překonat nebo provést velké změny, které jsou nutné, abychom překonali i krátkodobé překážky a aby se spustily strukturální reformy. Samozřejmě je to také šance pro různé skupiny obyvatelstva zapojit se do procesu modernizace. A velkou váhu bude mít také eh, to, co udělá vláda v Pristině. Ale nejenom oni eh, musí vést ten proces přistoupení Evropské unie. Musí to být transparentní společné úsilí všech relevantních politických sil v této zemi za stejným cílem. Občanská společnost, podnikatelé, obchodní komunita, menšiny, všichni musí eh, mít svůj díl na tom, aby se implementovala dohoda o stabilizaci. Já si myslím, že tato dohoda nejenom usnadní dialog mezi Bruselem a Pristinou, ale také mezi Pristinou a Bělehradem. A regionální spolupráce na západním Balkáně pak bude hodně posílena a eh, sníží se riziko narušení bezpečnosti. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Já bych vám rád sdělil, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 20. listopadu. Eh, uvidíme, eh, abychom o tom zahájili diskusi už 19. listopadu, také jsme si mysleli, že bychom o tom mohli hřívat 7. prosince, tak abychom mohli 14. prosince hlasovat. Doufám, že s tímto postupem budete souhlasit. A tím se teď dostáváme k dalšímu bodu programu a to je výměna názorů s federálním ministrem zahraničních věcí Německa Frank-Walterem Steinmeierem, který právě přichází z zasedání ministru zahraničních věcí a možná nám řekne něco v souvislosti s Paříží. My jsme před chvílí vložili minutu ticha k uctění památkám obětí a hovořili jsme o situaci a zajímalo by nás, zda jste hovořil o situaci v Sýrii a v Ukrajině a jsme rádi, že jste zde a že jste diskutovali i s nastávajícím předsednictvím o tom, jak toto téma budete projednávat. Máte slovo. Pane předsedo, já nechci jenom poděkovat za vaše srdečné pozvání, které jsem dostal, přišel jsem rád, ale děkuji vysloveně také za kontakty a dialog, který eh, mezi těmito spojeným, eh, společnými setkáváními máme a děkuji také za podporu tohoto výboru v tak významných otázkách, jako jsou otázky východního partnerství, a které jsme vedli v posledních měsících. Eh, rovněž bych se chtěl zmínit o úloze kterou převzali členové tohoto výboru při interní blokaci, eh, ke které došlo v Albánii a která by bývala nebyla eh, vyřešitelná, kdyby někteří z vás se nevydali na cestu, abyste tam budovali mosty. Proto vám děkuji mnohokrát za to, že opět eh, mohu přijít mezi vás ve velice zvláštním dnu, kdy nás ještě zasahuje tragika katastrofy, která se odehrála o víkendu v Paříži. Já osobně jsem v tento den atentátu v Paříži byl. Byl jsem na stadionu, byl jsem tam, protože eh, eh, eh, protože jsme byli pozváni právě na toto utkání Francie, Německá, francouzští pomocníci museli znovu zažít, že svět je trhán tragickými událostmi. Tentokrát to nebylo libovolné svržení letadla, přičemž ti, co to způsobili, Zatímco pomocníci s velkým nasazením se starali o oběti a tady vzhledem k zjevně dohodnutým, předem dohodnutým itentátů eh, provedených simultánně v několika místech v Paříži. Samozřejmě jsme dnes ujistili všechny naší účastí, také jsme jednu minutu mlčeli a připomínali se oběti. Ovšem Situace po atentátech eh, vyvolává samozřejmě úplně jiné otázky. Otázky, jaké důsledky z toho vyvodíme. A myslím si, že nejdůležitější ze všeho je, abychom těm, kteří se teď ptají, kolik zbraní a kolik vojáků eh, bude dáno k dispozici, abychom jim nejprve řekli, že tento udá, tato událost znamená projevit naši účast, eh, zamyslit se, ale není to událost, kde bychom mohli okamžitě přejít eh, k programu dne, který jsme si stanovili předem. Ale nemáme ještě eh, hotový recept, jak nakládat s terorismem po Paříži všechny otázky, i ty, které se jevily jako jednoduché, se staly velice složitými. Já jsem řekl, že my jako federální německá vláda samozřejmě budeme pokračovat v našem angažmá a mm, musíme si uvědomit, že ne všichni dělají to tež při potírání a boji proti islámskému státu. Některé státy začínají bombardovat Syrii, my za Německo jsme se nechtěli eh, přihlásit jako sedmnáctý národ k leteckým útokům na islámský stát, nebo jsme řekli, že musíme školit eh, ty, eh, kteří provádějí pozemní boj a jsou relativně úspěšní na severu Iráku a ve spojení také s výbavou jsme se rozhodli navzdory kritické diskusy na, v německé veřejnosti pašmergy vybavit zbraněmi, abychom jim umožnili nejenom dostat se do přední linie, v níž jsou, ale tam, jak jste viděli, získávat zpětně území. Doufám, že tento proces v příštích týdnech a měsících bude pokračovat. My každopádně budeme i nadále tuto podporu poskytovat a jsme v neustálém kontaktu právě s zástupci Pešmavagu a dostáváme zpětná hlášení přesně o tom, jaká potřeba existuje a co můžeme doplnit. Říkám to všechno proto, že si myslím, všichni si uvědomujeme, že třeba pokračovat v boji proti islámskému státu, ale jsme si rovně všichni dobře vědomi toho, že pouze vojenskou konfrontací problém terorismu rozhodně nevyřešíme. A tady souvislost e, s druhým bodem diskuse, e, kterým jsme se dnes zaobírali na zase zasedání Rady ministrů zahraničí. A to je téma Sýrie. A je to otázka, jak dospět k, k otupení toho konfliktu, který tam je a jak se dostaneme k politickému řešení. E, kdokoliv zná Blízký a Střední východ, a to je řada z vás, ten ví, že kdo se k tomu vyjádří, e, musí být prostý optimismu, a k euforii rozhodně není žádný důvod. To jsem řekl předem a teď si řeknu, že si prosto myslím, že ta dvě jednání, ke kterým došlo v sobotu a 14 dní předtím, rozhovory, které se konaly ve Vídni, přece jenom přinesly nečekané výsledky. Nečekané už proto, že se poprvé podařilo eh, pozvat ke stolu, k jednomu stolu všechny relevantní strany. Kdyby mi býval někdo řekl pro třemi měsíci, že se podaří eh, mít u jednoho stolu USA a Rusko k otázce Sýrie, býval bych tomu nevěřil. Ještě bych tomu nevěřil ani pod před třemi týdny, že by se snad podařilo, aby tam přišli taky zástupci Iránu a Saudské Arábie ve stejný den ke stejnému stolu, aby jednali o stejném tématu. Už skutečnost, že se to podařilo, je pokrok, který má svou vlastní hodnotu. Oč jsme se pokusili teď v sobotu je, abychom tento kulatý stůl se doplnili se všemi regionálními aktéry, abychom z toho udělali stálý formát. A myslím si, že to se právě po minulé sobotě podařilo. Můžeme stavět na deklaraci o zásadách, na které jsme se dohodli už před dvěma týdny a podle toho nepřipustíme, aby Sýrie byla rozkouskována, aby se rozpadla do jednotlivých částí, abychom, že chceme tedy udržet eh, eh, teritorium eh, Sýrie jako jeden celek a že, bychom, že by se mělo jednat tak, aby etnická i náboženská eh, skupení eh, opět mohly žít spolu a nikoli vedle sebe nebo bojovat proti sobě. Můžete říci, že je to utopické, možná, že to i tak zní, ale přece jenom za účasti Iránu a za účasti Ruska se podařilo nad rámec těchto zásad také se domluvit na procesu, na určité cestovní mapě, která nejprve bude znamenat dospění k klidu zbraní, tedy k příměří, za druhé nastolení přechodné vlády, za třetí formování, nová formulace syrské ústavy a za čtvrté to má dospět k volbám. A ten pokrok, kterému došlo minulou sobotu, je ten, že tyto čtyři cíle se formulovali s konkrétními časovými údaji, e, s jasným harmonogramem. Takže například, když vyjmu jenom dvě nebo tři věci, které jsou významné, bude to znamenat, že k přípravě příměří by se mělo dospět ještě v průběhu měsíce pros prosince po předběžných jednání zástupců opozice a zástupců režimu, aby se sešli a aby mezi těmito strany byl, eh, byla vytvořena dohoda o příměří a aby se zabezpečilo, že ozbrojené síly opozice a syrská armáda se nebudou vyřizovat mezi sebou, eh, ale aby spojili své síly proti ISISu. Za druhé, během šesti měsíců a počítaje od dnešního dne má, per, má, má už být k dispozici personál pro mm, přechodnou vládu a za třetí celý ten proces má být otvářen tak, aby během 18 měsíců mohlo dojít k volbám. E, všechny otázky, co se stane s Asadem, Eh, tato otázka je konec konců obsažena ve společ... pardon, ještě nebyla vyjasněna ve společných dokumentech. Je naprosto jasné, že za stolem sedí někteří, kteří podporují i nadále Asada a zase druzí, eh, kteří budoucnost Sýrie vidí pouze bez Asada. To v současné době hm, nelze tedy definitivně vyřešit, ale důležité je, že eh, konečně se rozbil politický proces a abychom měli co možná nejdříve podmínky umožnící příměří a nad rámec toho jednání. A protože se minister zahraničí dovolte, abych ještě připojil, že není jenom důležité, aby Evropa a Evropská unie se těchto procesů účastnili. Bylo také naším přáním, aby další politický proces byl zastřešen eh, organizací spojených národů. A to je zaručeno. A právě tak jsme to minulou sobotu dohodli. Doufám, že se dostaneme ku předu a došlo-li by k deeskalaci konfliktu v Sýrii, byla by uvolněna, byla by aspoň viditelná cesta k možnému řešení a znamenalo by to také mm, e, že by se snížil počet těch, kterým se daří, které se daří rekrutovat ze strany ISISu. Druhý aspekt, eh, o kterém bych se rád zmínil, je Ukrajina. Tady taky není žádný důvod k jásotu. A nebojte se, že co se týče stavu, snahu o snížení konfliktu, chci něco zkrášlovat či malovat na růžovu. To vůbec tak není, protože už dohody z Minsku se vůbec nedodržují podle harmonogramu a že stále znovu dochází k porušování příměří. V posledních dnech dokonce e, mnohokrát. Od 1. září vlastně už se mělo dodržovat příměří, ale přesto se domnívám, se vyplatí pracovat dále na tomto procesu, e, protože v minulosti jsme neměli žádnou fázi, kde by příměří bylo dodrženo aspoň 12 týdnů. To k tomu došlo Eh, taky jsme měli proces stahování se těch lehčích zbraní a od posledního setkání ve formátu Normandy v Berlíně jsme dospěli k rozhodnutí, že těžké zbraně eh, budou stahovány podle toho, jak došlo ke stahování lehkých zbraních. Máme první dohodu o odminovávání, což je důležité pro přeshraniční lépe řečeno pro překračování konfrontační linie uvnitř Ukrajiny, aby tedy zase lidi tady mohli opravovat svoje zničené domy a podobně. A to je velice významné. Dále pracujeme na humanitárních otázkách. V současné době eh, je omezen počet organizací, které mohou působit na východní Ukrajině, zatím jenom Mezinárodní červený kříž a pár dalších a začíná také výměna zajatců pardon, výměna zajaců, o které e, e, byla uzavřena dohoda, nepokračuje dál. My jsme se domlouvali na 20 až 25 lidí, které by měly být vyměněni, ale při těch tisících, které jsou drženy na obou stranách hranic, e, to je tedy na straně Ukrajiny jenom velice skromný pokrok, ke kterému došlo. Jak se chová Rusko? Rusko vyvolalo konflikt. A dost dlouho se staralo o to, abychom nedost nepopošli dál ani o milimetr. Poslední dva eh, rozhovory, jeden, jednání v Paříži a v Berlíně byly daleko konstruktivnější, což souvisí také s tím, že se posunuly ruské priority že tady dnes je viditelné daleko větší angažmá po sestřelení toho letadla v Syrii, pardon, tedy po pádu letadla v Syrii, víte, eh, že se eh, maximálně soustředí na vyřešení konfliktu v Sýrii, teď ruská strana, a menší prioritu dává ukrajinskému konfliktu. Ať už jsou tedy důvody jakékoliv, každopádně a ta poslední setkání s Ukrajinou a Ruskem v Paříži a v Berlíně byla konstruktivnější než ta veškerá předchozí a vedlo to k tomu, že e, separatisty jednoznačně e, vyhlášené lokální volby byly díky bohu odsunuty, protože kdyby k tomu nedošlo, tak by dnes proces Minska už se nám naprosto vymkl z rukou. Čili budeme postupovat dále v pokusu e, tento, v tomto procesu pokračovat. Bohužel nic nejde samo o sobě. Vždycky se pohne něco, jenom když se sejdeme v tom normandském formátu a proto budeme muset vykonat ještě mnoho práce v tomto procesu. V současné době v Evropské unii stojíme před rozhodnutím, jak naložíme se sankcemi. Diskuse o tom ještě nezačla a známo je, že se to dává do závislosti na uskutečňování minského procesu. E, proto uvidíme, jak bude vypadat rozhodnutí, jak ho spojíme, toto rozhodnutí, právě s dodržováním minského procesu. Zatímco ty dvě příští e, věci, provedení voleb a e, odevzdání hraničních přechodů, zprávě a ostraze hranic Ukrajiny. A teď poslední poznámka velice stručně. Víte, že zejména při sledování a ověřování situace ve východní Ukrajině OBSE eh, hrálo, hrála významnou roli v posledních měsících na Ukrajině. Švýcarské předsednictví se angažovalo z titulu předsednictví a využilo také angažovanost OBSE. V současné době e, předsedají Srbové a po určitém zvažování jsme se rozhodli, že po Srbsku začátkem příštího roku převezmeme my, předsednictví v OBSE, za vědomí toho, že bo, situace v OBSE je obtížná. Víme, že konflikty odehrávající se na Ukrajině a jak se odrážejí v OBSE, eh, jsou také eh, různé, ale když chceme udržet význam OBSE jako jedné z mála organizací, eh, které se zasloužily o konec studené války a které se snaží spolu řešit problémy na Ukrajině, v Podněstří, pakliže eh, chceme udržet takovou organizaci a chceme, aby byla eh, akceschopná, musíme tam také věnovat naši práci tomu. A proto jsme se rozhodli na, ačkoliv jsme měli jaksi e, takové nejezne, ačkoliv jsme pochybovali, tak jsme se rozhodli, že přijmeme předsednictví začátkem příštího roku a můžete si být jistí, že se nebudeme omezovat na medializace otázek Ukrajiny, ale budeme hlavně hovořit o otázce lidských práv, aby to bylo přiměřenou formou zohledněno. To byl tedy můj úvod. Děkuji srdečně a moc se těším na diskusi. Děkujeme mnohokrát. Já bych měl sám jednu otázku a pak dám slovo dalším řečníkům. Navrhuji, aby jsme řečnickou dobu vezli na dvě minuty pro první a zbytek z nás bude mít jednu minutu. Já vás prosím, abyste měli schovývavost, abyste to chápali, protože chceme, aby se k slovu dostalo co možná nejvíce poslanců. Já se tedy zeptám jako první. Vy jste hovořil o syrském procesu, ty o tom období 6 a 18 měsíců pro vnitřní proces v Sýrii, což ovšem znamená, pokud je bude dohoda na tomto procesu, Eh, je tady akceschopnost nějaké společné aliance proti islámskému státu, anebo to závisí, eh, závisí na těchto časových postupech. A nyní má slovo pan Preda. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Pane ministře, Očekávali jsme vaši návštěvu v parlamentu, abychom diskutovali o výzvách naší zahraniční politiky, ale mezi tím teatentáty. táty. Paříži minulý pátek eh, samozřejmě dávají ještě daleko jiný akcent našemu setkání a my eh, rozhodně prohlášeme solidaritu s našimi francouzskými přáteli, ale i s ostatními státy, které přišly o státní příslušníky Belgie, Španěle, Rumuny, Itali, kteří se stali obětí eh, tohoto strašlivého atentátu. Domnívám se, že tato solidarita musí jít nad rámec pouhých prohlášení. Myslím si, že v Lisabonské smlouvě existuje doložka Evropské solidarity, to je článek 222 a já bych krátce připomněl, že v tomto článku 222 se praví, že pak když členský stát se stane obětí teroristického útoku, Evropská unie mobilizuje všechny nástroje, které má k dispozici, včetně vojenských pro členské státy, aby zamezili teroristické hrozby, aby chránili demokratické instituce, aby poskytli podporu dotyčnému členskému státu na jeho území. A já se vás chci zeptat na možné použití článku 222, který má tuto doložku o solidaritě. A za druhé, otázka týkající se konfliktu na Ukrajině. Eh, kterém jste jednali a eventuálním zrušení sankcí. Rád bych věděl, jaký je váš názor na zrušení sankcí předtím, než Rusko opustí Krym. Považujete eh, to za rozumné zrušit sankce eh, předtím, než Rusko opustí Krym? Můžete to vysvětlit občanům? Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře Steinmeiere, já bych chtěl jménem své frakce vám nejdříve poděkovat za vaše úsilí, které odvádíte společně s mnoha dalšími, také společně s naší vysokou představitelkou, paní Federikou Mogherini. A po, prvních, po prvním úspěchu, které se který se týká dohody s Iránem. Děkuji vám tedy za to, že nyní i nadále důsledně jdete dál touto cestou, diplomatickou cestou a snažíte se řešit eh, důležité záležitosti a v tomto případě tedy konkrétně nalézt řešení pro Sýrii. Děkuji vám také za vaše úsilí, které jste vyvinul společně s francouzským ministrem zahraničí a které vedlo k eh, jednání v Paříži a v Berlíně. Víme, že ten konstruktivnější postoj Ruska, který momentálně zažíváme, je pouze začátkem, ještě to nestačí, ale i to je známkou toho, že diplomacie může docílit malých pokroků, zatímco jiné typy politiky toto většinou nemohou, nejsou schopni toho dosáhnout. A o vojenských řešením vůbec eh, nemluvě. Sankce které byly uvaleny na Rusko, a to je také názor mé politické skupiny, mohou být zrušeny pouze v případě, když dojde k jasnému pokroku v realizaci minského procesu. A my jsme je nezvolili své volně ty sankce a proto je také nemůžeme své volně nyní zrušit. Musí být dodrženy jasné podmínky. Čím vypočítatelnější tento proces pro všechny strany bude, o to lépe. A proto bych rád se dozvěděl něco nového k eh, této věci. Pan předseda upozorňuje dvě minuty, ano, takže pouze jedna věta. Nezávisle na postupném odstraňování sankcí vás prosím, abyste zvážil, do jaké míry bychom my mohli jako náš příspěvek co možná nejrychleji zrušit černé seznamy poslanců a tím, myslím, seznamy na obou stranách, protože to, myslím, nebyl dobrý nápad. Děkuji, pane předsedo, pane ministře. Máme také Lisabonskou smlouvu, článek 43 7 o vojenské pomoci v případě útoku. Ten zatím nebyl také uplatněn. A mluví se o článku 5 z NATO. Takže já si nejsem jistý, jestli nástroje EU budou vůbec využity. Chtěl bych mluvit o Schengenu. Technicky řečeno to k vám nepatří, ale týká se to vaší vlády. A já si říkám, jestli podle vás, vzhledem k tomu, že jeden či dva z těch teroristů, kteří se dopustili útoku v Paříži, přijeli eh, jako syrští uprchlíci a údajně eh, dokonce přepravili zbraně z Bruselu, protože mezi Paříží a Bruselem není žádná hranice. Jaké to má důsledky pro celý šengenský systém a politiku otevřených dveří Německa? přestože vaše kancelářka říkala, že všichni Syřané by měli dostat azyl ve vaší zemi. A také bavorská vláda hrozí, že převezme kontrolu hranice. A já myslím, že to je ve vaší zemi federální pravomoc. Proč německá policie neuvědomila francouzské úřady údajně o autě z Černé hory, která byla zadržena na rakouské hranici, bylo plné zbraní a e, směřovala do Rakouska asi před týdnem. Je to selhání komunikace mezi e, policejními složkami v Evropě? A pokud je o Rusko, Můžeme oddělit Rusko od ukrajinských sankcí, protože musíme teď s Ruskem spolupracovat ve věci Sýrie a je možné dát imunitu výměnou za nějakou dohodu a mír a Turci a Saudská Arábie by s tím souhlasili, kdyby eh, odešel Asad někam jinam. A poslední věc, asi před měsícem jsem slyšel, že si všichni stěžovali na nedostatečnou kvalitu a kvantitu zbraní. Vy říkáte, že vaše vláda jim dává zbraně, ale má jenom velice staré kalašnikovy. A jenom jednu protitankovou zbraň na celou tu frontu. Takže co můžeme udělat víc, abychom těmto odvážným vojákům dali větší podporu přímo na místě, protože bojují s islámským státem, abychom jim dali vybavení, které potřebují. Pan Fanbal. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře zahraničí, já vás vítám a jménem politické skupiny ALDE bych rád položil několik otázek. Některé se týkají také Schengenu a tro, trochu jiné perspektivy. E, týká se to uprchlické krize, jeho zvládání a také e, také toho, jak tedy zastavit teroristy a zločince. Proto je důležité, abychom kontrolovali šengenskou vnější hranici. Nemám na mysli, abychom ji uzavřeli, ale třeba ji kontrolovat. Jaké iniciativy chce e, zahájit Spolková republika Německo, aby toto skutečně zrealizovala, umožnila skutečnou kontrolu. A dále e, má další otázka se týká monitorování Ukrajiny. Mám ti na mysli dohody Minsk 2. E, kontrolování hranice mezi Ruskem a Ukrajinou je velice důležité. Bez takovýchto účinné kontroly podle mě není možné změnit sankce, které se týkají východní Ukrajiny. A já se vás ptám, souhlasíte s tím? A jaký je váš názor na, váš názor na tuto záležitost? Děkuji. Děkuji pane Steinmeiere, za to, že jste zavítal mezi nás, abyste mohl odpovědět na naše otázky jménem eh, levicové frakce zde v Evropském parlamentu. Bych vám ráda položila otázku, která se týká Afghánistánu. Německo právě organizuje přímo na místě, čiž tam provádí eh, kampaně s plakáty, kde pomocí plakátů informuje lidi v Afghánistánu a snaží se odradit od toho, aby za pomoci organizací převaděčů prchali ze své země do Evropy afgánský ministr pro záležitosti uprchlické eh, animibajky Bajky eh, zdůrazňuje jednu věc. Říká, že poprosil německé orgány o to, aby přijímali více afgánských uprchlíků a aby nevraceli do země žadatele o azyl z důvodu toho, že bezpečnostní situace v Afghánistánu se zhoršuje. Ptám se vás, jaký je váš postoj k navracení eh, afgánských uprchlíků. A nyní k tomu se přidávají aktuální debaty na to eh, má robustní bojový mandát, nebo zdá se, že dostane takovýto mandát. Eh, například to naznačil německý generál, jeden německý generál, který působí v NATO a já se vás tam, co si myslíte o takovýchto eh, plánech o tom posílit tedy mandát NATO? Děkuji, pane předsedo, a děkuji také já jménem v frakce zelených panu Steinmanovi za to, že zavítal mezi nás. Mám otázku, která se týká Sýrie. Velice vítáme, že se nyní podařilo v této záležitosti pro Sýrii vypracovat sice bávní, ale nutnou cestovní mapu pro řešení syrské krize. Řekli jste, že ještě není nic možné nic, říct nic konkrétního o roli Asada, ale přesto vás prosíme, abyste nám řekli, jak se zvažuje, že se tedy postaví k tomuto žlotinci, který se dopučil skutečně masových zločinů, zločinů proti lidskosti. Není možné, aby ti, kteří jsou odpovědní za takovéto zločiny, nebyli, alespoň ze středně hlediska, tedy pohonání k odpovědnosti za tyto činy a dále. Mezi Ruskem a státy Perského zálivu údajně nebyla jednota v tom, zda jisté islámské ozbrojené skupiny se mají eh, být, eh, mají být pokládáni za teroristy či ne. Můžete nám říct, zda byl nějaký pokus takovéto postoje překonat a o jaké konkrétní skupiny se jednalo? A dále, zvažujete možnosti nebo či, Zvažuje tam Mezinárodní podpůrná skupina pro Sýdii možnost, eh, jak podpořit civilní obyvatelstvo, které žije v oblastech kontrolovaných islámským státem, jak je tedy chránit a jak je chránit před samotným islámským státem. Děkuji, předseda. Eh, nyní oznamuji, že jsme ukončili seznam řečníků. Děkuji, pane předseda, Pane Steinmeiere, pokud je o volný pohyb osob, souhlasíte s tím, že je třeba posílit schopnost členských států zajistit bezpečnost, protože to ohrožuje v současné době, co se děje a týká se také bezpečnostních kontrol. A vzhledem k tomu, k čemu došlo v Paříži v pátek, uvažuje teď německá vláda o změně svého postoje vůči otevřeným hranicím? Znamená to v podstatě konec Schengenu a podle základního principu svobody, a také toho principu svobodné pohybu osob. A zajímá mě také, co si myslíte o zatčení člověka z Černé hory, který měl spoustu zbraní, které zatkala německá policie. Zabránili tak dalšímu teroristickému útoku, protože se mohl připojit k těm, kdo se dopustili teroristického masakru v Paříži. V tom vozidle byl satelitní navigační systém a e, byl směřován na Paříž. A znamená to také, že německá policie selhala, pokud je o sdílení informací. A můžete ještě něco říct k výzvě o zálož, na, na založení Evropské armády? To, co teď děláme, je čistě kosmetické. Týká se to také britského referenta o členství EU a také vzhledem k tomu, že máme určitá ustanovení v Lisabonské smlouvě. Myslíte si, že EU by udělala takové ústupky v budoucnu? A poslední věc – Mluvíme o té evropské armádě, vzhledem k tomu, že to vyvolává velké obavy mezi Němci, kterým se moc nechce a připustit, aby Německo zase hrálo velkou roli na vojenské scéně. Myslíte si, že je rozpor mezi tím, že vaše země podporuje evropskou armádu a zároveň nepodpořila to, co jsme udělali v Iráku a také v roce 2001 zásah proti Libii? Děkuji. Děkuji vám, pane ministře. Já jsem první francouz, který se vyjadřuje toto odpoledne v rámci tohoto zasedání. Tak vám chci poděkovat za vaše slova solidarity a rovněž chci poděkovat všem kolegům tohoto schromáždění, které během celého víkendu i dnes vyslovovali podporu našemu národu, který je traumatizován tím, co se stalo v pátek večer v Paříži. Není to první evropské město, které bylo ručeno. Vím, že to byl také Madrid, Londýn a bohužel to nebude poslední. A tváří v tvář šíři tohoto ohrožení bych vám rád řekl, pane ministře, že vojenská, pardon, odpověď, reakce nemůže být pouze vojenská, s tím souhlasím. Ale zdroje nestability <clears throat> jsou četné Eh, když se podíváme na evropské sousedství, ať už je to na severní Africe, v africkém rohu, ve střední Africe a samozřejmě v blízké, na Blízkém východě i na východě Evropy. Eh, a mý vlast, vlastenci mají eh, trošku pocit osamocení protože Německo má teď největší počet, rozpočtovou položku na obranu v Evropě. Já jsem ve Mnichově se účastnil jednání, kde eh, prezident Gauk vy a ministrině obrany volali potom, aby se Evropa ujala větší odpovědnosti na mezinárodní úrovni. Jak vy vidíte tuto problematiku dnes? Mohl byste říci francouzům, že největší zem Evropy manifestuje svou solidaritu tím, že bude daleko aktivnější na mezinárodním poli? Děkuji. Já prosím, aby všichni další dodrželi řečnickou dobu jednu minutu dál. Jako další má pan Panceri. Děkuji. Děkuji vám, pane ministře, za to, že jste se dostavil mezi nás. Mám dvě otázky. První otázka. Moc jste v rámci diskuzí, že politická vedoucí tříva v Evropě má skutečně, skutečně sebevědomí pro to, aby byla schopná dostat veškerým těm výzvám terorismu. A druhá otázka. Někteří mezinárodní pozorovatelé tvrdí, že pokroky, ke kterým došlo ve Vídni, byly možné právě po tom, co učinilo Rusko v Sýrii. A proto se ptám, pokud se tedy bojuje v Sýrii s ISIS, s islámským státem, jaké jsou tedy prioritní cíle, jak zajistit to, aby prioritním cílem Sýrie byla skutečně, eh, byl skutečně islámský stát. Merci, monsieur. Děkuji vám, pane ministře. Buďte ujištěn, že všichni francouzi jsou eh, velice vděční za veškeré projevy solidarity, zejména vyslané ze strany německých přátel. Dnes vidíme na základě událostí v Paříži, jak se terorismus rozvinul jednak v doméně akcích, ale také ve všech odstínech a týká se to všech evropských států, včetně těch nejmenších eh, při příležitosti velkých manifestací, protože teroristi hledají především publicitu jejich akcí. Je třeba tedy reagovat, jak se to řekl, i v diplomatické oblasti a e, budete to tedy činit vy i evropská diplomacie, aby uvedli jinou orientaci vůči e, bo, e, vzhledem k bojování proti terorismu. Včera se připomněl článek 47 a taky ten článek 122, o kterém se teď hovořila, Eh, eh, hovořilo eh, o doložce solidarity. Musíme skutečně reagovat na evropské úrovni, která stagnovala bohužel příliš v posledních letech. Thank you. Uh, Děkuji, pane ministře. Jako většina Evropanů, já jsem velice smutný z těch pařížských útoků. Je to velká lidská tragédie je toho potřeba udělat víc, abychom zajistili naše vnější hranice. Musíme to udělat víc, abychom se podělili o spravodajské informace, abychom účinněji spolupracovali a musíme to udělat víc i na diplomatické frontě. Připadá mi povzbudivé, že vy navrhujete, že budeme dále podporovat pašmergy, kteří bojují proti islámskému státu přímo v terénu. Povzbudivé je také to, že Sýrie jedná ve Vídni. Nicméně jedna dimenze je taková, na kterou nesmíme zapomínat. Je to muslimská populace Evropy. Europol ukazuje, že v posledních pět letech jenom 2% teroristických incidentů v Evropě spáchaly skupiny motivované náboženskou ideologií, jakoukoliv náboženskou ideologií. A je zřejmé, že velká většina terorismu v Evropě je e, činem skupin, které motivují e, levicové nebo pravicové agendy nebo snahy o odpoutání od jiné země. Souhlasíte, že je naší povinností jako politiků dát vědět muslimům v Evropě, že situaci chápeme a že je podporujeme? V návaznosti na tyto útoky, kde všichni nebo mnozí mají strach z odvety? Děkuji, pane předsedo. Prosím, dodržujte časový limit. A teď má slovo pan Nat. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Já se vás chci zeptat na následující věc. Jak je možné, že říkáme, že bojujeme proti islámskému státu, eh, když jakýkoliv eh, vojenský odpovědný člověk ví, že prim, v první věc, kterou je třeba udělat, logistika. A islámský stát má sedm bodů, které disponují veškerým vojenským materiálem, zejména eh, v kurdské zóně. A za druhé se chci zeptat na to, Vždyť rok a půl od bodu vzniku, od doby vzniku kurdského státu eh, má tolik kilometrů území a my bombardujeme eh, pouze nákladňáky vozící naftu. Jak je možné, že říkáme, že bojujeme proti islámskému státu, když dodavatelé plynule přijíždějí na nejrůznějších, eh, v nejrůznějších automobilech a dokonce tisíc po tisících Eh, a koupeny Katary přicházejí z Číny a nedělá se proti tomu vůbec nic. Jak to, že bojujeme proti islámskému státu, když co se týče vojenské strategie, eh, tady je zapotřeby už pět a půl let a pořád se nic neděje. Oh, jo. Děkuji. Rád bych poukázal na dvě věci. kterých se dosud eh, hovořilo pouze nedostatečně. Zaprvé je tady určitý protiklad podpora pešmergů, když zároveň víme, že Turecko bojuje proti ním, Takže my ovšem na druhé straně podporujeme sami Turecko, což je tedy rozpor, který je třeba vyřešit. A dále Izrael, o tom se také nehovoří. Uh, Izrael a další stát si přejí, aby se Sýrie stal jakýsi stát státem. A to jsou otázky, které se téměř nikdo nevěnuje. A další věc, již to nadčetl, nadčetl předřečník. E, islámský stát má velkou ekonomickou moc, která se opírá o ropu a ani jednou, jednou jedenkrát eh, při útocích nebyla zasažena rafinerie. Proč tomu tak je? To je má otázka. Pane Štanmajere, vy jedete zítra na Kypr, já bych se chtěl, chtěl zeptat na toto. Tady je prohlášení z Kypru a vy jste říkal, že byste to chtěl podpořit. Můžete nám k tomu říct již něco konkrétního? Děkuji, pan Plenkovič. Děkuji. Děkuji, pane předsedo pane Steinmeiere, jako předseda delegace pro Ukrajinu vám chci poděkovat za vaše úsilí v rámci formátu, formátu z Normandie, ale chtěl bych upozornit na to, že to tře- ne, ne, nesmíme jaksi oddělovat, je třeba se zabývat i Donbasem a pro naše ukrajinské partnery je velice důležité, aby se to v debatě neoddělovalo dále follow-up následné kroky po formátu z Normandie a další aktivity pro integraci obkupovaných území. Tady je, myslím, nutné, aby celé mezinárodní společenství zvolilo nějakou skutečně vysoce kvalitní osobnost, která bude odpovídat za reintegraci těchto oblastí a která má odpovědějící zkušenosti i v obdobném formátu. Děkuji. Pane ministře, k Sýrii. Mohl byste eh, říci, jak vidíte úlohu Turecka eh, v rozhovorech o Sýrii? Turecko čelilo samo útokům ISIS a, eh, zase na druhou stranu aktivní roli hraje v útocích na kurdské cíle. Jaká máte očekávání od nadcházejícího samitu mezi Tureckem a, a Kurdy? My se nám, nám se v parlamentu nelíbí ta vazba mezi rozhovory eh, o migraci a o přistoupení. Ale i jaké výsledky eh, čekáte od tohoto samitu? A jsou také nějaké, nějaká jednání eh, s Tureckem o bezpečných a legálních cestách pro uprchlíky? A poslední věc. Kancelářka Merklová řekla, že navýšení nebo rozšíření spolupráce s Tureckem bude ve všech oblastech, nejenom v oblasti uprchlíků. Čili jak to eh, vaše vláda vidí. V jakých oblastech bude užší spolupráce? Děkuji. Tak, eh, takže eh, teď dva kolegové, kteří byli v Albánii. Děkuji mnohokrát za to, že jste přišli v tuto specifickou dobu. V Německo se hrává důležitý složitý a eh, konstruktivní úkol. Ehm, nesmím než zmínit eh, berlínský proces. Jak vidíte budoucnost zmíněného regionu? Protože někdy se setkáváme s určitým pokrokem. Na druhou stranu setkáváme se se stále novými eh, krizemi a jaké cesty můžeme využít, abychom se krizím vyhnuli? A k Srbsku, co vnímáte jako největší překážku, kterou ta země musí eh, překonat eh, při nadcházejících vyjednáváních. A pokud jde o budoucnost vyjednávání eh, s Kosovem, srbském k migraci, musím říct, že je dobré, že tyto země byly zapojeny do celého procesu a domníváte se, že se jim dostává dostatek finanční a politické pomoci? Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře e, zahraničí, děkuji vám e, za vaše úvodní slova a především e, za to, co jste řekl o Syrii. Tady jsem. Vy jste Eh, jednu z těch eh, válčících stran Daesh zmínil jenom na okraj. Jak si představujete příměří, když nebude zapojen Daesh? Respektive neexistuje nebezpečí, že jejich bojovníci eh, při příměří budou nebo dostanou volnou ruku a budou moci dále dobíjet území další. miniszter úr, e, elnök úr, e, engedjék meg, hogy mindenek előtt e, én is. Děkuji mnohokrát. Já si myslím, že je důležité si uvědomit ten aspekt vzhledem k tomu, že jsme zde, jsem se za kolegyně Maritanša, prohlásili, vyhlásili jsme kondolence, smutek ale také eh, zlost. Jakým způsobem je možné eh, vyřešit tuto situaci, aniž bychom uprchlíky, aniž bychom se vyhnuli infiltraci teroristů do přílivu migrantů. Obecně si myslím, že by bylo vhodné posílit ochranu šengenského prostoru tam bych doplnil ještě úlohu Rumunska. Uh, uh, Děkuji, pane předsedo. Já chci vyjádřit podporu uh, francouzským občanům a mám otázku na pana ministra. Za jakých okolností by Německo bylo připraveno podpořit Eh, vojenskou akci proti ISISu v rámci NATO a takové akce se zúčastnit. Děkuji. Ja, ganz herzlichen Dank. Ähm, Děkuji vám za otázky a já se pokusím eh, je nějak tematicky se skupit a nejdříve se zaměřím na otázky, které souvisí s Sýrií. První otázka pana Predy se týkala na, eh, tady časového harmonogramu, eh, který jsme dohodli v neděli, tedy pardon, v sobotu. Harmonogram, který mně připadá také velmi náročný. Když si připomeneme, eh, že eh, za šest měsíců by měla eh, vzniknout přechodová vláda a potom příměří a potom by se za 18 měsíců měly konat volby, na kterých se budou moci účastnit nejenom státní příslušníci Sýrie, ale i v diaspoře, i, to znamená i ti, kteří žijí zatím už v zde zastoupených zemích, tak to je náročný harmonogram. Ale musíme začít už teď s tímto náročným harmonogramem v době, kdy eh, relevantní aktéři poprvé eh, zasedli eh, k jednotnému stolu a doufáme, že je tam také udržíme. Není to ovšem otázka jenom harmonogramu, ale také eh, otázka toho, jak se eh, věcně pohneme dál. A tady musíme rozptýlit nedorozumění, která se týkají eh, pojmu příměří. Pan Freund ho to hovořil o otázce, jak si to představujeme. Není to příměří, které využije ISIS? Ne. Je to příměří, kterým je míněno, že eh, se jedná eh, o pozastavení bojů mezi vládou a opozičními seskupeními. Čili, jak už jsem říkal v úvodním eh, prohlášení, my se chceme preventivně postarat o to, aby vládní a opoziční jednotky se v boji proti sobě opotřebovávaly, ale aby své vojenské angažma zaměřili proti ISISu a Al-Nusře. ISIS a Al-Nusra eh, jsou to tedy jediná eh, rozhodující se skupení nebo ne. Eh, ohledně toho panuje otevřený spor. V Dvíni už jsme dvakrát jej vedli. Jedná se o spor, který není úplně mezi Západem a Ruskem, ale mm, je to spor, na kterém zúčastnění, na kterém se vedou i, o tom se vedou spory i v arabském světě to zařazení radikálně fundamentalistických islamistických skupin, které fungují s teroristickými prostředky, chceme to omezit jenom na ISIS a Al-Nusra, tak to je jeden, to, to říká jedna skupina, a jiní zase říkají, že musíme zohlednit eh, nebo započítat ty, kteří eh, spolupracují s ISISem při využívání teroristických prostředků a počítají se strachem tím vyvolaných vyvolaným. My musíme rozhodnout, nebo uvidíme, kdo půjde směrem ke, e, k příměří a kdo ne. Ti, kteří budou působit dále na straně ISISu, e, budou e, tedy jedni a jiní půjdou jiným směrem a mm, budou pomáhat k vzniku příměří a, a pokud možno také jeho udržení. Co to znamená pro evropskou solidaritu? Dávám zapravdu všem, kteří říkají, že tohle se nesmí eh, po víkendu eh, s eh, terorismem v Paříži omezit jenom na několik hesel. My jsme to také vyjádřili, stejně jako někteří z vás. Všichni, kdo jsou v podobné situaci, ta tragédie v Paříži je děsivá a člověk ubere dech, ale také připomíná, že eh, si vzpomeňme na, nebo současně přitom nám připomíná, co se stalo v Madridu a v Londýně. Na základě dohod eh, ministrů vnitra, kteří navzájem komunikují a eh, sejdou se příští týden v pátek v Bruselu, Spolupráce policie a bezpečnostních sil i tajných služeb je na nejvíc naléhavá. Abychom eh, ta eh, rizika, eh, alespoň minimalizovali rizika toho, že se za krátkou dobu na jiném místě v Evropě takové útoky znovu zopakují. To je výraz evropské solidarity, ke které zde eh, vyzývala řada účastníků debaty. Co to znamená, pokud jde o vojenské angažmá? Já si myslím, že eh, pokud bychom byli eh, všichni přesvědčeni, že je třeba, aby teď přijalo proti ISISu opatření NATO, proti al tak bychom byli v jiné situaci. A já si myslím, že ani Francie, ani eh, další státy na to, ani generální tajemník na to eh, si nemyslí, že by pomohlo nasazení na to. A pokud ano, tak spíše bychom eh, museli přimět státy středního východu, aby se tam silněji angažovalo, angažovali. Ale já to říkám ještě jednou tak jak eh, lákavé jsou ty odpovědi s účastí eh, vojenských prostředků. Všichni nás eh, chválí teď v médiích, ale my si musíme uvědomit, že dramatika toho konfliktu se spíš musí snížit a hledat, a musíme hledat politické řešení. To stejně budeme muset i prostřednictvím, i když použijeme vojenských prostředků. Takže nejde o to, kolik tam použijeme letadel a obrněných vozidel v tom regionu, který už je tak dost vyzbrojený. Ale e, musíme e, tu situaci řešit poněkud obšírně, jak jsem už o tom hovořil v úvodu. A kolegům z Britán- kolegovi z Británie, e, který se přihlásil, bych řekl, že Mm, naše solidarita nemůže být poměřovat, eh, poměřována tak, eh, jak to dělá teď eh, Británie. Pokud budou vojenská opatření třeba, tak mm, nesmíme dělat všichni to tež. Musíme se zaměřovat na různé věci. Pokud bychom všichni se omezili na letecké útoky, které možná by nabídly některé státy NATO rády, tak by platilo to, co řekl také někdo z vás, že bychom hodně rozbombardovali poušť, ale nedosáhli bychom pokroku proti ISISu. Takže eh, musíme tu odpověď vážit podle složitosti výzvy. A tam jde eh, o tak složitou výzvu, že eh, se v Sýrii vede válka na mnoha frontách čehož má ISIS prospekt. Takže musíme snížit počet front, tak, abychom mohli bojovat proti ISISu a Nusře. To je náročná úloha, kterou opravdu nevyřešíme, nebo kterou musíme vyřešit, abychom dosáhli úspěchu. Francie mimo jiné eh, oznámila, jestli jsem to správně viděl, eh, tu agenturní zprávu z odpoledne, že se chce tedy eh, obrátit na Radu bezpečnosti OSN a tam eh, bude volat po eh, společném usnesení Rady bezpečnosti OSN, rezoluci tedy a, a to a ohledně tedy ohrožení společenství národů. Teď postupme od tématu Sýrie k tématu Turecka a k tomu také migrace. Někdo zde položil kriticky míněnou otázku, jestli Německo bylo připraveno eh, přehodnotit svoji politiku a eh, dělat politiku s těmi obtížnými státy, abych tak řekl. Já myslím, že já jsem byl jeden z prvních, kdo jel do Turecka když eh, ten eh, rozměr eh, pohybu uprchlíků byl jasný a panu Perdovanovi řekl jasně, vy jste klíčová země. Musíme nalézt takovou podobu spolupráce, ve které bude ten migrační tok alespoň předpovídatelný pro evropské státy a v tom i pro Německo. Víte, že migrační dialog s Tureckem probíhá. Jestli eh, povede eh, pro uspokojivé, nebo k uspokojivému závěru pro nás, se těžko předpovídá. Očekávání o obou, stran, o obou stran jsou předložena na stole. Víme také, že eh, Turecko má daleko sáhlé očekávání, nejenom pokud jde o finanční podporu, ale také otevírání eh, přístupových kapitol a také přístup k vízové otázce. Eh, u nás eh, záleží zase hodně na tom, jestli Turecko tu západní hranici směrem do Středozemního moře bude schopno ochránit tak, aby pro nás bylo přehledné, kolik lidí opravdu se vydá na cestu do Evropy. A k tomu také patří to, že Turecko ve vlastní zemi eh, nabídne eh, těm eh, lidem, aby tam mohli zůstat. Proto k té otázce, kterou říkáte, kterou se ptali, myslím, k Afganistánu, bych řekl, že v Afganistánu nevisí jenom pár plakátů, ale před několika měsíci jsme se rozhodli pokusit se propagandu šířenou převaděčskými organizacemi, a to platí pro Afghánistán, stejně tak jako eh, pro eh, řadu zemí Černé Afriky, propagandu ve smyslu, eh, že když se vydáte do Německa, dostanete pracovní místo a byt a podporu, tak prostě postavit se této propagandě. Děláme to samozřejmě plakáty, ale to by bylo trošku krátkozraké, kdybychom to dělali jenom tím. Pouštíme se do elektronických médií, do digitálních médií, na sociální sítě. A pokoušíme se opravit eh, chybná eh, sdělení, nebo mylná sdělení, která tam šíří převaděžské organizace. Můžeme eh, tedy, nebo jestli budeme posílat zpátky do Afganistánu. Vy jste citovali Eh, afgánského ministra pro přistěhovalectví nebo pro migraci Balkeo, který se přihlásil ke slovu a řekl, že kdo eh, se z Afgánců eh, pokusil o cestu zahraničí, toho nevezmeme zpátky. Já jsem hned potom hovořil několik dní tedy s afgánským prezidentem telefonicky, jestli zná mezinárodně právní povinnosti své zemi země a jestli tedy se hodla jich Afganistán držet, tak to mi potvrdil. Takže eh, právní situace se nezměnila. Otázkou je, jak to bude vypadat v praxi. Až eh, přijedou nějaké větší kontingenty eh, státních příslušníků Afghánistánu, kteří nedostanou azyl v evropských zemích. A samozřejmě Musí to být eh, postup, eh, který eh, musí ty lidi posílat do regionu uvnitř té země, kde by byli bezpeční před vnitrostátním pronásledováním a nebo nějakou občanskou válkou. Potom eh, k tématu Ukrajiny, ke které eh, zde eh, padly různé otázky, zejména pokud jde o budoucnost sankcí. Mně se novináři často ptají, jestli v Evropské unii jsme zajedno, že se ty sankce prodlouží. Já tam vždycky něco podporuji, eh, protože já svoji úlohu, eh, nebo já eh, se vždycky tak trochu zdráhám, protože svoji úlohu vnímám jinam. Já si myslím, že třeba bych se staral o to, aby nezbytnost sankcí už tady nebyla. Takže potvrzovat, že jsou sankce dále nezbytné a budou znovu schváleny samo o sobě není hodnotné. Ale když musíme schválit sankce tak, jak eh, jsou teď, tak to eh, zrcadlí eh, smutnou pravdu, že v minských dohodách jsme se nedostali dostatečně rychle vpřed. Takže ještě jednou připomenu společnou úlohu naší společné zahraniční politiky. Jde o to, aby pokračoval minský proces, o to se snažíme intenzivně, věnujeme tomu nervy a opravdu maximálně to vás můžu ujistit. A po těch drobných pokrocích, eh, kterých jsme dosáhli v poslední době, bude také, doufejme, možné pustit se i touto cestou. Potom uvidíme, eh, jak eh, se tak dostaneme daleko s těmi jednotlivými složitými kroky k implementaci dohody. A to není nic nového, co vám tady zde bez říkám, to už je dohodnuté mezi hlavami státu a vlád budoucnost sankcí bude eh, záležet na eh, realizaci minských dohod. A pokud nebude eh, možné, aby ukrajinské úřady pohraniční znovu převzali ochranu hranic na Ukrajině, tak minský protokol prostě nebude plně naplněn. Teď ve skupině evropských ministrů zahraničí zahájíme debatu o tom, jak tohle už pro ta rozhodnutí, která mají padnout v prosinci, pojmout tak, aby ty sankce tedy byly v souladu s naplňováním minských dohod. A nejpozději v únoru uvidíme, jestli ty eh, volby dohodnuté v Berlíně a Paříži tento měsíc proběhnou nebo ne. Pokud proběhnou, tak jsme o rozhodný krok dál. Pak se odvolí, bude eh, tam nová legitimita a bude eh, zrušen zvláštní stav. A potom už zbývá v úvozovkách, já nevím, jak je to velký krok, Otázka, a jak zajistí Ukrajina, nebo znovu převezme Ukrajina a ochranu své východní hranice na hranicích s Ruskem tedy. Čili nechte nás vést tu debatu na úrovni ministru zahraničí s tím cílem, abychom se dostali u minského procesu dále a, a nemuseli zbavit jenom o a, sankcích. Když se podíváme na ten seznam ještě. Západní Balkán, ten opravdu hrál roli, tam já souhlasím, pane Kukane. Berlínský proces nás znovu tedy dostal eh, na tu správnou cestu. Proces eh, přibližování k Evropě eh, jsme znovu potvrdili, ale během berlínského procesu jsme si také povšimli, kde aktuálně leží přes překážky. Znáte německo-britskou iniciativu, která teď přešla do evropské. Tu jsme se pokusili obnovit určitou dynamiku v Bosně a Hercegovině. Určitou dobu to běželo docela dobře. Momentálně eh, znovu je tam hrozba eh, referenda v Republice Srbské. Já doufám, že toho, tomu to, to se nám podaří vyhnout. A, a stávající vývoj v Makedonii, eh, který také velice dobře jste zažili na vlastní kůži, když jste tam byli mnozí z vás, tak jde o to, že prostě eh, stejné přibližování, vlastně neměrné přibližování jednotlivých balkánských států k Evropě ne, ne, nelze. Naopak ty rozdíly jsou stále větší mezi jednotlivými těmito státy. Pokud je o finanční podporu a její dostatečnost, pane Kukane, tak v posledních eh, měsících jsme dostali zcela odlišné informace. Delší dobu eh, i ze strany Srbska a velice výslovně byly signály i na tiskových konferencích, proto tady můžu opakovat, že nechceme vůbec žádné eh, peníze z eh, Evropy. Srbsku tady říkali. To se teď změnilo. Za Německo eh, mohu říci, a myslím, že bychom byli i jedinou zemí, která také bilaterálně podporovala Srbsko. A víme, jak velká zátěž na té zemi leží. A poslední poznámka ke Kypru. Ano, já tam opravdu pojedu a už jsem tam další dobu nebyl. Když vůbec mají být někde povzbudivé signály, tak si myslím, že je to ten dlouhý konflikt na Kypru, kde v tuto chvíli se ukazuje, že severní a jižní část Kypru jsou schopné eh, spolu konstruktivně vyjednávat a musíme doufat, že alespoň jeden z těch konfliktů mm, dojde řešení. Eh, jde také o to, aby ty úřady eh, na jihu i na severu to pozitivně využili. Děkuji. Děkuji vám eh, za to, eh, že jste nám dal možnost položit tam otázky. Já bych, eh, pokud můžu, několika poznámkami. Hm. Myslím si, že ISIS lze porad, porazit, když uvidíme, jaký pokrok udělali pešmergové. Ukazuje se, že je něco možné. A opravdu můžeme zajistit ty zásobovací linie a určitá podpora, která tam probíhá, nákup ropy a další věc, to prostě musíme přerušit. A druhá věc, to jsou věci, e, které se nesmí snadno zaměňovat. E, Evropa stojí před dvěmi velkými výzvami. Za prvé boj proti terorem a velkou, za druhé e, boj, nebo velká uprchlická krize. Musíme ovšem dávat pozor, abychom to v debatách nesměšovali abychom eh, nespojovali uprchlíky s terorismem. Eh, uprchlíci jsou obětmi terorismu a nesouvisejí s terorismem. Ale v obou otázkách musíme eh, spolupracovat. Musíme se postarat o nebo musíme si uvědomit, že žádný národní stát není schopen toto vyřešit sám, jak při boji s terorem, tak ten eh, vývoj uprchlické eh, věci, tak politický eh, rozvoj, jako je vídeňský proces nebo turecký akční plán. Já si myslím, že tohle není důvod, abychom řekli, že tato krize, řekli, že Evropa selhala. Naopak se ukazuje, že Evropu potřebujeme k řešení té krize a myslím, že to bychom měli silněji opakovat v té debatě, abychom populistům těm eh, krysařům eh, prostě nedávali eh, prostor. Takže proto vám srdečně děkuji a přeji vám dobré pořízení na Kypru. Já sami souhlasím, že šance na dosažení schody na Kypru v poslední době nebyly zdaleka tak dobré jako v poslední nech Nikdy. Takže mnohokrát děkuji. Děkuji vám. Dear colleagues, could you please uh, take your... Vážení kolegové, poprosím vás, abyste se usadili. Budeme pokračovat eh, s programem jednání. Na pořadu jednání je nyní bod 6, výměna názorů s panem Andrianem Kanduem, který je předsedou Moldavského parlamentu. Budeme hovořit o politické situaci v Moldavsku no, a tato část našeho zasedání probíhá ve spolupráci s delegací parlamentního výboru pro združení EU Moldavsko. Děkuji tedy předsedovi této delegace za organizaci dnešního zasedání. Vítám tady pana Kandua ještě jednou. Chci říci, že Letošní rok byl pro Moldavsko poměrně obtížný, situace byla nejistá. 29. října vláda premiéra Strela odstoupila poté, co nezískali podporu v parlamentu, včetně eh, podpory tedy demokratických stran a je potřeba nyní sestavit novou vládu, na kterou se teprve čeká. V letošním roce to bude již třetí vláda. V posledních letech Evropská unie poskytla Moldavsku značnou politickou i finanční podporu. Během opakovaných politických krizí došlo k navýšení nejistoty mezi občany, pokud jde o důvěru veřejnosti eh, ve státní eh, úřady a eh, ve schopnosti státu vyšetřovat korupci v justici, v ekonomické oblasti. Před rokem proběhl v zemi skandál, politický skandál, který nebyl doposavat vyšetřen a brání to postupu dalších reform. Nedávný průzkum veřejného mínění uh, ukazuje na to, že země prochází krizí a že veřejnost není spokojená s vládou. Také jasně ukazuje, že moldavští občané si přejí uh, lepší pro evropskou koaliční uh, vládu a doufají, že k tomu přispějí nové volby. Mají obavy z korupce a přejí si, aby vláda splnila slíbené reformy. Po tomto úvodu tedy předám slovo předsedovi Moldavského parlamentu panu Kanduovi, aby nás během deseti minut informoval o současném stavu dění ve vaší zemi, o opatřeních, kterými chcete řešit kritické záležitosti a byl bych rád, kdybyste také mohl odhadnout vývoj Moldavska do budoucna, vzhledem k tomu, že jste jedním z důležitých partnerů v rámci naší politiky sousedství. Máte slovo. Děkuji vám, pane Plenkoviči. Dovolte, abych na úvod řekl, že jsem velice rád a jsem poctěn, že mohu dnes vystoupit v Evropském parlamentu a že mám možnost vás aktuálně informovat o tom, co se děje v Moldavsku a že si můžeme vyměnit názory na současnou situaci. Moldavsko bylo dříve označováno úspěšnou zemí v programu sousedství. Bohužel přišly strukturální problémy a tendence se obrátily. Proto bych úvodem svého vystoupení zmínil dvě důležité záležitosti. aby bylo možné pochopit současnou situaci v Moldavsku. První slovo, které to charakterizuje nejlépe, je zklamání. Skutečně se jedná o obrovské zklamání vůči politické třídě, vůči politickým stranám, stranám ve vládě. Zejména eh, vzhledem tomu, že došlo ke spoždění s institucionálními reformami, s reformami v oblasti soudnictví, bankovnictví a dalších oblastech. Přišli jsme o důvěryhodnost, o důvěru moldavských občanů a ztrácíme bohužel také důvěryhodnost, pokud jde o naše partnery, včetně institucí Evropské unie. Na druhé straně se nám podařilo dosáhnout jistých úspěchů. Ku příkladu jsme podepsali eh, dohodu o eh, přidružení a tom před rokem a začali jsme s její úspěšnou implementací. Teď vidíme velice dobré výsledky, například eh, v oblasti obchodu. Evropská unie je hlavním obchodním partnerem Moldavska. A s vaší pomocí jsme dokázali velice dobře přejít z příklonu od k ruskému trhu k trhu evropskému, zejména v době, kdy Rusko přišlo s embargem na moldavské výrobky. Dále jsme zásadním způsobem zapracovali na realizaci opatření, která vedla ke zlepšení legislativy v oblasti liberalizace vízového režimu, ale Zároveň se nám ve stejné době nepodařilo dosáhnout zlepšení v oblasti bankovnictví. Víte, že došlo k bankovním podvodům a za druhé došlo ke spoždění důležitých strukturálních reform, které země potřebuje. A z těchto důvodů tedy současná vládnoucí, eh, současné vládnoucí strany ztratily důvěru, probíhá finanční, ekonomická i politická krize. Zároveň probíhají jednání o sestavení nové většiny v našem parlamentu. V to možná nejbližší době chceme dát pověření nové vládě a zahájit vyjednávání s MMF ohledně eh, programu po dalších třech letech a chceme vyjednávat eh, o programu priorit. Jsou zde záležitosti, které se musí vyřešit, jako je reforma bankovnictví, což bude znamenat eh, příslušnou legislativu, která zajistí transparentnost například u akciových eh, struktur, u korporátního řízení. Budeme muset eh, zajistit také legislativně nezávislost centrální banky, budeme muset provést také reformu justice na programu našeho parlamentu je nový zákon týkající se reformy eh, prokuratury, což je zákon, který jsme zpracovali za podpory občanské společnosti odborníků Evropské unie. Máme také velice dobré zkušenosti se spolupráci s, Benátským, s Benátskou komisí v této oblasti. Začali jsme eh, také program přeskumu v oblasti justice ve spolupráci s Evropskou eh, unii, zaměřujeme se na boj s korupcí. Na jedné straně máme tedy kvalitní legislativu, ale přesto věci nefungují stoprocentně správně. Pokud jde o energetiku, i ta je naší prioritou. Moldavsko je závislé na jediném energetickém zdroji. Pokud jde o plyn a elektřinu, je to Rusko, které nám eh, poskytuje energetické zdroje, takže je potřeba eh, posunout eh, se a propojit eh, moldavský systém se systémem evropským prostřednictvím Rumunska, vybudovat propojení s umožněním zpětného obráceného toku mezi Rumunskem a Moldávií. A další věcí to je podnikatelské prostředí. Zde především potřeba nastavit zásady právního státu, zajistit nezávislost justice a bojovat s korupcí. V tuto chvíli nejde ani tolik o evropské instituce a o naše vzájemné vztahy, protože ten míč je na naší straně, je na nás, abychom začali řádně spolupracovat a zajistili si své povinnosti. Prioritou pro příští vládu a parlamentní většinu zůstane náš závazek implementovat eh, dohodu o předlužení, to je naše Bible, kterou musíme implementovat eh, stránku po stránce. Jde samozřejmě také o obnovení důvěry, ale pochopitelně, že důvěru je možné obnovit eh, jenom konkrétními kroky, činy a reformami. Čas běží a od pozitivních prohlášení musíme přijít, přejít k konkrétním krokům a to bude na politicích, aby se o to postarali. Na politicích v Moldavsku, protože jinak nezískáme zpět důvěru veřejnosti a politická krize se bude dále prodlužovat a je možné, že Eh, po ní budou následovat předčasné parlamentní volby, ale to by znalo otevření pandořiny skříňky, protože poté už je těžké predikovat další vývoj, případný vliv zemí, jako je mm, Ruská federace. Děkuji tedy, dámy a pánové, a nyní jsem připraven na diskuzi. Jsem velice rád, že jsem dnes mohl ve vašem výboru vystoupit. Pan předseda, děkuji vám, pane eh, Kando abychom dali dostatek eh, času panu eh, předsedovi na odpovědi a vzhledem k tomu, že ve 14.7 máme hlasovat, poprosím nejprve, aby vystoupil pan Kristen a pan Austravičius, který je naším zpravodajem, na dvě minuty a následně další kolegové, kteří se doposavat přihlásili o slovo s tím, že každý z nich dostane jednu minutu, což eh, myslím, že bude dostatek času pro naše poslance. A ještě chci pozdravit vedoucího Evropské delegace v Moldávii, pana Park Pirka Tapiolu, který je tady dnes eh, také s námi. Děkuji za práci, kterou v Kišiněvě odvádíte. Takže nejprve pan Kristea na dvě minuty. Thank you, Andrej. Děkuji, Andrej. Děkujeme mnohokrát za to, že jste nás navštívil. Evropský parlament, ta delegace pro vztahy s Moldavskem má velké starosti v souvislosti se současnou politickou hospodářskou situací v Moldavsku. Musíme si uvědomit, že odpovědností politických vůdců v Kišiněvu kteří privatizovali eh, část majetku státu. Eh, to jsou záležitosti, které na jedné straně jsme kritizováni za to, že podporujeme reformované Moldavsko. To je pro mě nepodložená kritika. Evropská unie usiluje už nějakou dobu zavést podmínky pro reformní proces eh, v Moldavsku a Kešeněv měl již celou řadu příležitostí, ty však bohužel už příležitostmi nejsou. Ehm, náprava už nezáleží na nás. Evropská unie pro Moldavsko hodně udělala a i nadále činí pro tuto zemi. Mohl bych zmínit například nejvýraznější půjčky Moldavsku na základě procesu přidružení a Eh, kde je nejvyšší objem půjček na hlavu v tomto smyslu, a pak ratifikaci procesu přidružení. Bohužel v této situaci mám velké starosti a situace, mm, kdy byla prohlášena nedůvěra vládní koalici, to eh, pouze ilustruje celou situaci, kdy tedy hlasovali proti vlastní vládě, bylo to politické gesto, eh, nesprávná kalkulace, pokud jde o politiku. Ze svých zkušeností eh, ze spolupráce s politiky nebo mohu říci, že nejsou naivní. A proto nám současná situace dělá opravdu starosti. Já bych na závěr svého vystoupení ještě rád zmínil několik aspektů. Když se pan Voronin eh, zaměřoval na eh, asociační dohodu, tak, eh, jak říkal, jako lidé nejsme poraženi v projevu. Při... Rád bych slyšel více o současné situaci. Děkuji, pane Kristeu. Paní Ostrevičus zpravodaj pro Moldavsko. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane předsedo, rád bych s jménem svým eh, jako zpravodaj pro Moldavsko eh, vás přivítal v Bruselu. Je vždycky dobré se, se podívat někdy lepší přijet dříve než později. Ale my i nadále zůstáváme zavázáni za evropské Moldavsko, o tom nepochybujte. Ehm, jsme přesvědčeni, že Moldavsko se může vydat cestou do Evropy a doufáme, že po určitém zmatku a spoždění se Moldavsku podaří vrátit se na správnou cestu opět a dokončit asociační dohodu a související agendu. Rozumíme tomu také jako cestu reform. Znamená to dlouhou cestu budování státu, kde je potřebná politická vůle a někdy i nové koalice. Souhlasím s tím, že dnes musíte hovořit skutečně otevřeně. Ehm, ani jinou alternativu nemáme. Pane předsedo, znáte lépe než já situaci, kdy v politice vzájemné porozumění je 90 5% našeho programu, zbytek už jenom technické záležitosti, protokolární záležitosti a tak dále. Ale správně také zmiňujete eh, zklamání ze ztráty důvěry. To jsou hlavní rysy současné politické agendy v Moldavsku. A také byste měli vědět, že EU nepotřebuje další krysy. Eh, nechceme se setkat s tím, že by se Moldavsko právě vydalo tím špatným směrem. A proto vás musíme zavolit s větším počtem otázek než odpovědí. První otázka, kterou bych chtěl položit. Co bychom měli dělat, abychom snížili vliv oligarchů na politiku země. Moldavsko je příliš malé na to, aby mu dominovali dva, tři oligarchové. A dále vidíte krátkodobě eh, šanci na vytvoření pro evropské koalice, která by opět začala Evropu vracet na, tedy Moravsko vracet na cestu směrem k Evropě. Děkuji. A pan Kristian Preda za EPP. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Eh, já bych rád Eh, vás tady přivítal na půdě Evropského parlamentu a jak správně říkáte, Moldavsko se těšilo ratifikaci dohody o přidružení po roce. Vladimír Voronin se vyjadřoval k nové vládě A co to znamená v praxi z hlediska vztahu s proevropskou eh, koaliční vládou? Řeknu pár slov o úloze oligarchu eh, konkrétně pana Koutňuka, eh, předsedy vaší strany, jakou pozici zastávají, měli by být eliminováni ze všech politických stran? Děkuji. Děkuji. Pane předsedo, a také vítám a vás srdečně v Evropském parlamentu. Myslím, že upřímně jste poukázal na tabulová místa a řekli jste, že obyvatelstvo ztratilo důvěru a je zklamané pokud jde o, o Moldavsko, tak musíme ho pochválit za boj e, s korupcí, e, za demokratické hodnoty a za snahu směrem k Evropě. Musíme vnímat, že Evropská unie e, nebo postarat se o to, aby nestratila přízeň lidí v Moldavsku. Snažíte se nějakým způsobem pozitivně vystupovat v médiích a jakou roli hraje mm, Rusko a ruská propaganda. A potom ještě doplňující otázka e, etnické menšiny. To může být e, skutečným e, kouzlem v reformní agendě. Čerkézové jsou například velk, velk, taky eh, velkým eh, problémem na jihu eh, Moldavska a také podporují Rusko. Jak jim můžete dát větší prostor v moldavské vládě, abyste měli inkluzivní vládu? A potom další otázka. Máte nějak vyčíslené škody v ruského embarga vůči Moldavsku a může, podařilo se vám je nějak zvrátit nebo neutralizovat, konkrétně na obchod? s vínem, eh, ovocem, eh, zeleninou a masem. Jak vypadá eh, ten obchod mezi Moldavskem a Evropskou unii v současnosti? Thank you very much, Mark. Děkuji. A nyní dám slovo paní Gabriel Cimrkové. Ja vielen Dank. Děkuji. Vy jste říkal, že je tady určitý cíl proti eh, korupci eh, a za reformu justičního systému. To já si myslím, že je v pořádku. Je to smysluplné. Otázkou je, kdo eh, by měl tady vystupovat, protože on to dělá takový dojem, že politická třída sama je zapojena do různých korupčních praktik a také do toho bankovního skandálu. Mě by zajímalo, do jaké míry se také snažíte bojovat proti chudobě. Víme, že Moldavsko je jedno z vůbec nejchudších zemí v Evropě a pro získání důvěry v politickou třídu by toto byla jedna z nejdůležitějších věcí. Rada bych se zeptala, jestli jako součást eh, reformy justičního systému také předpokládáte reformu a zacházení s e, politickými e, e, vězni. Je například možné, aby člověk seděl 6 let v vyšetřovací vazbě v Moldavsku, aniž by proběhl nějaký, nějaké líčení nebo se dosáhlo nějakého výsledku, nějakého soudního rozhodnutí. Například při 6 září bylo pozatýkána řada lidí, včetně Grigory Petrenka a předsedy levého bloku, který sám je členem, nebo který sám se setkal, nebo eh, byl členem eh, moldavské delegace tady eh, v Evropském parlamentu. A Evropská rada požádala o propuštění zadržených a o řádné politické zacházení s nimi. Co plánujete vy na vaší straně s tímto? Děkuji, pan Carver. Děkuji vám, pane předseda. Já si dovolím upřímnost, když se loni konaly parlamentní volby, tak euroskeptici, jak víte, získali 25 křesel, 21%, stali se tedy největší parlamentní stranou, nicméně nedokázali vytvořit většinovou vládu, tak eh, se ostatní strany rozhodly vytvořit koalici. Eh, od podepsání asociační dohody proběhly nejrůznější eh, procesy, které směřovaly i proti další vazbám Moldavské Evropy. Pouze 32% Moldavanů si přeje vstoupit do EU, což je obrovský pokles oproti výsledku výzkumu veřejnou mínění v roce 2007, ale když vládne středopravá koalice, která se zaměřuje na integraci Důležité je, zda si moldavská vláda uvědomuje, že podstatná část obyvatel není pro vstup do Unie. Pan Juncker nám také ukázal, že nedojde k rozšíření v Unii v nadcházejících pěti letech, ale máte nějaké ústavní nebo politické záruky, které zajistí také spravedlivé eh, vyjádření pro eh, moldavský lid, pokud se Moldavsko vydá cestou do EU. Děkuji, poslední řečník. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji za vaše připomínky. Před třemi týdny proběhlo druhé zasedání obchodního výboru, které se věnovalo problematice DCFT a současné situaci. A nyní můžeme hovořit o pojistkách v této eh, hluboké komplexní dohodě o volném obchodu. Uh, Kladu si tedy otázku, zda můžete podrobněji a konkrétněji vysvětlit, jakým způsobem budete eh, doprovázet proces implementace této dohody, když výbor zjistil, že některé aspekty této hluboké dohody zatím implementovány nebyly. Když hovoříme o tom, které kroky podniknou dál, měli bychom vědět, E, jak tedy vypadá konkrétní ekonomická situace, protože to má také dopad na socioekonomické podmínky, nejenom ve vztahu k daňovým poplatníkům EU, e ale také k obyvatelům vaší země. A chtěli bychom přispět k hladké e, transformaci a k trvale udržitelnému rozvoji vaší země. Děkuji. Nyní předám slovo panu předsedovi Kandovi aby se pokusil v příštích pěti, šesti minutách zareagovat. Pokusím se o maximální stručnost. Děkuji za položené otázky. Chtěl bych eh, zdůraznit jednu velice důležitou věc eh, a to, že si velice ceníme veškeré podpory, které se nám dostalo od Evropského parlamentu a obecně evropských institucí za vše, co jste udělali v Moldavsku, pokud jde o vizovou liberalizaci, dohodu o přidružení eh, a realizaci zóny volného obchodu. A teď je skutečně na nás, abychom se znovu získali eh, vaši důvěru tím, že provedeme eh, reformy, které jsme ji zahájili. Pokud jde o implementaci v oblasti dohody o zóně volného obchodu. Tam už jsme dosáhli už jistého pokroku. Obecně se ovšem nemyslím, že to je čistě otázka zahraniční politiky, teď už je to spíše naše vnitřní záležitost a chceme skonsolidovat veškeré úsilí na národní úrovni, vytvořit také zvláštní jednotku, určité ministerstvo, řekněme, pro evropskou integraci, jakousi národní agenturu, která by schromažďovala odborníky na implementaci asociační dohody a zóny volného obchodu. Například v parlamentu v naší krátké historii je to vůbec poprvé, kdy máme na programu také prioritu týkající se provádění zóny volného obchodu. Máme to eh, rozděleno do jednotlivých eh, fází, máme k tomu přidělené mm, konkrétní lhůty, konkrétní odpovědná ministerstva a odpovědné úředníky, kteří budou odpovídat eh, za provádění a případná spoždění. Samozřejmě, že je potřeba na tom dále pracovat musíme pracovat eh, na nové legislativě a tu následně implementovat, provádět ti, což nebude jednoduché. Na programu našeho parlamentu máme také diskuzi o novém eh, zákonu, o ehm, eh, plynu, elektřině, energetice, druhý a třetí evropský energetický balíček. Toto vše jsou záležitosti, které chceme mobilizovat eh, na celostátní úrovni. Pokud jde o průzkumy veřejného mínění a důvěryhodnost eh, Evropské unie v naší zemi, Vzhledem tomu, že jsme selhali, pokud jde o provádění reform a zároveň vzhledem k ruské propagandě, eh, Evropská unie skutečně ztratila na své podpoře eh, mezi moldavskou veřejností. Nicméně to není kvůli samotné Evropské unii, je to kvůli nám samým, kvůli našim vlastním chybám, kterých jsme se dopustili. Ale na vině je také ruská propaganda, vy jste se o tom tady zmiňovali, někdo se ptal na média, na to, jak, jak důležitá jsou, jak silný vliv mají na eh, veřejnost a co se týče roských kanálů, jaký je jejich vliv. Ten je opravdu značný. Polovina našich eh, kanálů vysílá v ruštině a když vezmete v potaz regionální kontext eh, Ukrajinu a tak dále, tak eh, zkrátka lidé mm, čerpají informace z televize, televize je hlavním zdrojem informací a má to tedy silný dopad. Pokud byste se mě eh, zeptali, jak celý tento problém vyřešit, tak řeknu, že jedině demokratickým způsobem, protože není možné eh, zakázat eh, ruské vysílání. To by neodpovídalo svobodě slova, kterou si přejeme. Nicméně jsou zde jiné možnosti, jiná opatření. Například podporovat rozvoji místních produktů vytvářet zvláštní programy a talk show o Evropské unii, šířit povědomí prostřednictvím sociální reklamy a tak dále. Takže jak veřejnost, tak i politici v parlamentu teď probírají legislativu, která by zajistila transparentnost, pokud jde o vlastnictví médií a za druhé podpořila by Eh, místní produkci, její rozvoj, tak, aby se mohla vypořádat eh, s ruskou propagandou. Pokud jde o ruské embargo, tak eh, Velký dopad to mělo samozřejmě na naše výrobce, na naše zemědělce, kteří hledají, již delší dobu hledají nové trhy, nová odbytiště. Chybí jim ovšem zkušenosti, znalosti, prostředky, peníze. U nás je velice drahé vzít úvěr Úrokové sazby se blíží 20%, když si to srovnáte s Evropskou uní, ta situace je rozdílná. Nicméně lidé se rychle přizpůsobují a odklánějí se od ruského trhu směrem k evropskému. A teď jde o to poskytnout i maximální podporu, aby toho byli schopni co možná nejrychleji. Pokud jde o otázku menšin a zapojení menšin, tak jak víte, na jeho země um, máme autonomní oblast a Snažíme se eh, vytvářet tam regionální projekty a zajišťovat komunikaci na všech eh, úrovních eh, vládní i parlamentní. Já sám jsem zastáncem parlamentního rozhodnutí, které doufám, že bude za dva týdny schváleno a které stanoví pracovní skupinu mezi Moldavským parlamentem a místním parlamentem gegouzenské autonomní eh, oblasti, aby vznikl permanentnější základ eh, pro vzájemnou komunikaci a hledání eh, řešení i v legislativním slova smyslu. Jeden z kolegů se ptal na otázku soudnictví, na délku vazby. Nakolik vím, tak vazba může trvat maximálně 30 dní a maximálně může být to dalších 30 dní prodloužena. Takže samozřejmě nemůžeme nikoho držet ve vazbě 6 let. Následovat po vazbě musí vždy spravedlivý proces a to bude platit i pro případ Petrenko, monitoruje ho také Rada Evropy. A my jako politici budeme samozřejmě tento eh, případ pečlivě sledovat a žádat spravedlivý proces a uplatnění zásad právního státu. Stali jste se také na oligarchy a obecně na ovlivňování institucí. Nezáleží na tom, o koho jde, jaké jméno nosí, co je důležité, to jsou eh, instituce. A teď, kdybych mohl přejít eh, do rumunštiny, tak eh, v této době bohužel jsme nebyli schopni vytvořit a vybudovat skutečně důvěryhodné instituce. Lidský faktor v institucích sehrává vlastně ten nejmenší vliv. Když se podíváme na západ, tak vidíme, že instituce, systémy, zákony, vše funguje bez ohledu na eh, lidský faktor, ale když jdete směrem na východ, tak jako kdyby ten lidský faktor sehrával mnohem větší eh, roli, dochází k různým zákulisním jednáním a tak dále. My na svých institucích stále pracujeme, snažíme se náš systém zdokonalit, zdokonalit naše zákony. Takže nemělo by to být tak, že by jméno oligarchy mělo nějaký eh, vliv, eh, mělo by to znamenat nějakou výhodu. To je naší eh, prioritou, je to součástí našeho programu jak ve vládě, tak v parlamentu. Nemělo by záležet na tom, zda na úřednickém místě je ten či onen člověk. Chceme dosáhnout mm, výsledků a posunu, aniž bychom eh, přebudovávali celý eh, mm, systém eh, od začátku. Ale samozřejmě reformy jsou velice potřebné, čekáme na ně již dlouhou dobu, potřebujeme reformy v oblasti institucionální, v oblasti médií a tak dále, abychom snížili eh, vliv eh, oligarchů na fungování země, na státní úřady a instituce. To byla tedy otázka pana Predy. Vy jste se e, ptali na, vy zase ptal na účast komunistické strany v nové e, koalici. Já jsem součástí nové generace politiků a děsí mě termín e, komunismus a vše ty konotace na minulost. Když touto stranou mm, mám spolupracovat, tak je pro mě důležité, aby eh, řekli, že souhlasí s obsahem eh, dohody o přidružení se zónou volného obchodu a s našimi hodnotami, o které se zasazujeme. A v současné době většina v parlamentu umožní vznik vlády bez zapojení komunistické strany. Nicméně v příštím roce eh, se mé obavy vrátí, protože v eh, Příští rok v březnu proběhnou prezidentské volby a čísla v tuto chvíli naznačují, že se bude chtít komunistická strana prosadit. Bude Eh, třeba dospět k nějakému kompromisu, koho eh, jmenovat eh, jako kandidáta do prezidentských voleb. Možná to bude nakonec někdo z akademické obce, abychom zajistili určitou politickou nestranost a umožnili tomu člověku přispět k vytvoření většinové vlády. Samozřejmě zde neseme část své e, odpovědnosti e, také a je zjevné, že bude potřeba, aby politické strany dosáhly nějakého kompromisu. Pokud jde o ty e, nadcházející prezidentské volby plánované na březen či duben. U nás je to tak, že prezidenta volí parlament, a my bychom byli neradi, kdyby to vedlo k další politické krizi a předčasným parlamentním volbám. Pan předseda, děkuji vám, pane Kando, za veškeré informace, za vaše pozbudivé prohlášení, pokud jde o další reformy v Moldavsku. Tím uzavíráme tento bod na programu jednání a za dvě minuty začneme hlasovat. Dear colleagues, I apologize for a small... Vážení kolegové, omlouvám se za drobné spoždění, ale bohužel se tak vyvinulo celé naše dnešní odpoledne. Než přikročíme k hlasování, tak se přihlásil s technickou poznámkou pan Preda. Velice stručně, protože nás čeká dlouho, došlo k výměny názorů s, eh, s gruzinským ministrem, eh, kdy zástupce skupiny paní Lepenova Ehm, napadl předsedy, eh, předsedu eh, výboru ehm, nepěkným výrazem a to si myslím, že není přijatelné, aby se dělo na půdě tohoto parlamentu. Eh, proto si myslím, že bychom se měli sejít a diskutovat o tom, jaká opatření přijmout proti této skupině, která stále patří do Evropského parlamentu, ale nerespektuje jednací řád. Děkuji, i my jsme pro respektování eh, kolegů. Kolegové, máme před sebou dlouhé hlasování, takže musíme začít. První na řadě je návrh zprávy o vývozu zbraní, provádění společného postoje 2008-944 CZBP. Tady je eh, zpravodajka paní Bodil Valero. Chci se zeptat, eh, zda se zpravodajka chce vyjádřit. Ano, prosím, máte slovo. Ano, děkuji. Já bych chtěla nejprve poděkovat všem stínovým zpravodajům za velice cené diskuze. Myslím, že se nám podařilo dospět eh, ke kompromisům, které budou většinově, doufejme, podpořit. V dnešním nejistém světě si myslím, že je stále důležitější, abychom kontrolovali vývoz zbraní, aby zbraně nekončily ve špatných rukou a nebyly použity nakonec proti nám samým v Evropě. A ve světle posledních vývojů, vývoje a posledních událostí v Paříži a dalších zemích si myslíme, že je tato věc eh, o to zjevnější. My jsme vyšli z různých východisek s různými názory, jsme začali zpracovávat tuto zprávu a nakonec si myslím, že jsme dospěli ke změní, které můžeme, doufejme, eh, podpořit a já doufám, že si uvědomíme bezpečnostní situaci, v níž se nacházíme a že toto odvětví přispělo eh, k negativnímu vývoji. Takže já doufám, že se nám při hlasování podaří dosáhnout eh, širokého konsenzu. Pan předseda, děkuji. Děkuji paní Valero. Začneme tedy hlasovat. Kompromis jedna, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní návrh 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní návrh 35. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 36. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? to Návrh 37. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? to Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní hlasujeme o návrhu 75. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 83, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromis 9, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 90, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 91, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto. Návrh 92, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. 93, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. 94, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Kompromis 10, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 99, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 100, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 101, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že tento návrh musíme ověřit elektronicky. Můžete hlasovat prosím o návrhu 101 elektronicky. Návrh byl přijat. Nyní kompromis 11, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 107. Je tady ústní pozměňovací názor 4, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 108. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 112. Kdo je? Chcete ověřit 108? Dobře. Měli jste pravdu. Návrh byl, pan předseda říká, přijat. Omlouvám se, říká pan předseda. Já jsem měl pravdu a teď mě to překvapilo, ten výsledek, takže eh, návrh číslo 108 byl zamítnut. Teď eh, kdo je pro 112? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 111. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo Zamítnuto. 110. Kdo je pro? Proti? Myslím, že tento návrh musíme také ověřit elektronicky. Číslo 110 můžete hlasovat, prosím. Návrh byl zamítnut. Nyní 109. Pardon, 113. Kdo je pro? Pardon, tak 109, omlouvá se pan předseda. Proti? Zdržel se někdo zamítnuto. Nyní 113, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Budeme to muset ověřit elektronicky. Zdáte, zdá se, že jste rozděleni. Návrh byl přijat 114. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme to raději elektronicky. Můžete hlasovat. Návrh byl přijat. Nyní 115. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 116. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 117. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 118. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Budeme to muset ověřit elektronicky. Můžete hlasovat. Schváleno. Nyní návrh 123. Kdo je pro? Proti? Přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Návrh 128, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 14, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní návrh 134, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 135, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 136. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 137. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 18. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 154. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. 155. Kdo je pro? Proti. Zdrž, Zdržel se někdo schváleno 156. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto 157. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno 158. Kdo je pro? Proti? Ověříme to raději elektronicky. Můžete hlasovat o návrhu 158. Návrh byl přijat. Není kompromis 19. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 164 s ústním pozměňovacím návrhem 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 20. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 168. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 169. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Návrh 170. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 171. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 21. Kdo je pro? proti, zdržel se někdo, schváleno. Návrh 176, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 177, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 178, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 179, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, schváleno. 180, kdo je pro, Proti? Zdržel se někdo? Schváleno 181. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní úvodní ustanovení. Návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. A 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Stanovení A a nové 7, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Ustanovení A, B, nové, návrh 10, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Ustanovení B, návrh 11, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. Návrh 12, kdo je pro, pro, je tady ústní pozměňovací návrh, kdo je proti, zdržel se někdo schváleno, kompromis 22, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, nyní 14, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, ověříme to elektronicky. Hlasujeme o návrhu 14 k úvodnímu ustanovení D. Bylo to schváleno, takže návrh 15, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Asi i toto raději ověříme elektronicky, nezvedáte úplně ruce, takže se to těžko odhaduje. Hlasujeme o návrhu 15. Návrh byl přijat. Kompromis 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. Návrh 19, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Máme tady eh, návrh 2, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Návrh 3, eh, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Návrh 4, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Můžeme to ověřit, pokud si přejete. Měl jsem pravdu, bylo to schváleno. Není ústní návrh číslo jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Není elektronické hlasování o celém návrhu eh, usnesení v pozměněném znění. Hlasujte prosím elektronicky. Bylo to přijato 52 hlasy pro, 6 proti, 6 poslanců se zdrželo. Tím eh, gratuluji paní zpravodajce. Přecházíme k další zprávě, což je rámcová dohoda jménem EU o komplexním partnerství a spolupráci mezi EU a jejími členskými státy na straně jedné a Větnamskou socialistickou republikou na straně druhé. Spravodajka paní Loch Bieler. Chcete se chopit slova? Thank you, Chair. I just want to... Děkuji, eh, pane předsedo. Ráda bych poděkovala v těm eh, stínovým zpravodajům. Vedli jsme velice eh, konstruktivní spolupráci na většině eh, kompromisu eh, to bylo velmi konstruktivní. Děkuji. Já vám také děkuji. Kompromis 1, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 2, kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 40, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel, přijato. 42, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 45, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Vypadá to jako, že zamítnuto, ale ověříme. Čili 45.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 59. Ohlasujeme o 59. Takže 59. Přijata. Omlouvám se a myslím, že bychom také měli hlasovat, nebylo to úplně jasné, o 58. Takže kdo je pro? Sekretariat mě ujišťuje, že máme hlasovat. Takže 58. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuté. 63. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítl to. 64. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítl to. 64. Pardon, přijato. Eh, ověříme. tak o co tě lepší pohled prostě lépe vidět. Kompromis 5, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 69. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 6. Kdo je pro? Kdo, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 76. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 80. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 83. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kdo je pro kompromis 10? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Pozměňovací návrh 91. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 92. Kdo je pro? Říká řečník. Kdo se zdržel? Přijato. 93. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto 94. Eh, rozdělené hlasování. První část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Druhá část. Kdo je pro? Můžete prosím zvedat ruce. 94. druhá část. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Vypadá zamítnuto. 94. druhá část. Zamítnuto. Kompromis 11. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato.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 o 106, protože 105 nebyla přijata. 106, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 13, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 110, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 111, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 113. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 112. Kdo je pro? A kdo je proti? Kdo se zdržel? Vypadá to, že to bylo zamítnuto. Ověříme 112. Jeden nehlasoval.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 nám lidé unavují. S každým hlasováním je to o jednoho méně, takže přijato o hlasů. Kompromis 14. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 119. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 120. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 121. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 122. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 123. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 124. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 125. Kdo je pro? Eh, kdo je proti, kdo se zdržel? Zamítnuto 130. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato 132. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato 133. Kdo je pro? Kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato 134. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A přijato, myslím. Ale pan Fleckenstein, eh, pokud eh, zvedá tedy eh, za všechny, tak to vypadá, že celá ta je strana nalevo. Takže ověříme to. 134. Tak jsem opravdu. Nikdo nezvedá a eh, ruce kromě pana Fleckensteina, ale za 37 hlasů. 135. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 130. Pardon, číslo 1. Eh, právní odůvodnění 6. Eh, Přijato. 2. Kdo je pro? Kdo je proti?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 Takže a, eh, a paní Pilar, eh, blahopřeji ke schválení zprávy. A nyní návrh a, eh, a, rámcové dohody o komplexním partnerství mezi Evropskou unii a Větnamem. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Či to ten návrh doporučení. Máme o tom hlasovat elektronicky, nebo? Dobře, tak o tom budeme hlasovat elektronicky. Tak, aby to tady bylo zaznamenané. Větnam. Návrh doporučení k Větnamu. Kdo je pro? Kdo je proti? Dobrá, děkuji. Přijato. A potom tady máme zprávu paní Kalniete k uzavření protokolu o spolupráci mezi EU a Větnamem s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropsku. Sandro, o něco eh, tomu se řeknete, je to pěkné. Elektronicky to odhlasujeme. Tak, končíme hlasování. Přijato. Děkuji, Sandře. A teď eh, návrh eh, stanoviska k situaci ve středoměří eh, a potřeby uceleného přístupu EU k eh, migraci. Spravodajem je Demetris Papadakis. Chcete něco říct? Já bych rád poděkoval tím zpravodajům za dobrou spolupráci. Pokusili jsme se zahrnout eh, všechny důležité prvky do toho. Děkuji, pane Papadakisi. Kompromis jedna. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Pozměňovací návrh 15, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Pozměňovací návrh 16, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Pozměňovací návrh 18, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. Pozměňovací návrh 22, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel přijato. Pozměňovací návrh 23, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel,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 Pozměňovací návrh 81, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 7, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 103, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, 105, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Zamítnuto, pardon. Kompromis 8, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Kompromis 9, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 124, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 127, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 128, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 129, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 130, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, kompromis 10, kdo je pro, přijato, kompromis 11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, 145, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, 146, kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 148. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Kompromis 12. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 154. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 157. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis 13. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 163. Kdo je pro? kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, 165, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, 166, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, 167, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, ústní pozměňovací návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato, ústní pozměňovací návrh 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Ústní pozměňovací návrh 3, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Hlasujeme elektronicky o návrhu stanoviska, jak jsme jej změnili a ne jak jsme ji ukončili, jak je tady napsáno. Thank you very much, Mr. Papadakis. Compliments. Děkuji mnohokrát, pře, eh, blahopřejeme panu Paparakisovi a nyní se dostáváme k poslední zprávě, o které máme nezalsovat výroční zpráva o lidských právech a demokracii v roce 2014 a politika Evropské unie v této oblasti. Dám slovo zpravodaji panu Kristianu Predovi. Já bych rád na tomto místě poděkoval všem politickým frakcím za spolupráci, eh, které si velmi vážím a která umožnila vytvořit velmi přehled nepřehledný dokument. Pouze v tomto kontextu um, lituji toho, že výbor FAM měl pozměvací návrh delší než samotná zpráva, což je trošku škoda. Děkuji vám, pane zpravodaji. Zaměřme se tedy na hlasování, abychom to stihli do půl osmé. Ehm, kompromis 6, kdo je pro? proti, eh, zdržel se přijato. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 96, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme. Přijato. Návrh 97. Kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 98. Kde pro? Omlouvám se, říká předseda. Přijato 97, 98, 99. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Nezvedáte ruce, tak buď musím věřit panu Frankensteinovi, nebo to musíme zopakovat. 99, kdo je pro? Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme elektronicky. 99 hlasujeme elektronicky. That's why I couldn't tell. 30, 20. 30, takže přijato. 101. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. The number of people is going down. Okay, adopted. 112. Přijato. Kde, kde 112 pro? Proti? Pardon, 102. 102, kde pro? Proti? Držel se? Přijato. 103, kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 104. Kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 105. Kde pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 106. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 107. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 108. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 9. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Kom, návrh 109, 111, pardon, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 10, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 115, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. 116, kde je pro, proti, zdržel se, přijato. 119, kde je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 120, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 11, kde pro, proti, zdržel se, přijato. 125, kde pro, proti, zdržel se, přijato. 126, kde pro, proti, zdržel se, přijato. 128, kde pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 12, kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 120, 133, kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 13, kde pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 14, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 138, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 15, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 143, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 16, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 149, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 150, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 100, kompromis 17, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 156, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme. 156.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 proti, zdržel se, přijato. Kompromis 19, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 169, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 20, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 198, tři oddělené hlasování, první část, kdo je pro, první část, proti, Držel se? Přijato. Druhá část 198. Kde pro? Hm. Vypadává. Opravuje se předseda. Nemusím, musíme hlasovat, ale o třetí části tam hlasovat musíme. 198, část 3. 198, část 3, kde pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. nezvedáte ruce, hlasujeme elektronicky o 198. část 3. Elektronicky hlasujeme. Zamítnuto. Měl jsem pravdu. 173, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 174, kdo je pro? Proti? Zdržel se Přijato. 175. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 21. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 183. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 184, kdo je pro? Proti? Zdržel se, ověříme 184. Přijato. Kompromis 23, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 24, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis 25, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Návrh 199, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis 26, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Návrh 208, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 200, kompromis 27, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato? Návrh 214. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato? Ověříme? Zamítnuto. Návrh 215, oddělené hlasování, první část. Kdo je pro? Proti? Přijato. Část 2. Kdo je pro? Proti? Ověříme. Zamítnuto. Návrh 222. Kdo je pro?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 Zamítnuto. 228, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Přijato. 229, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Prosím, zvedněte ruce, jinak to musím ověřovat. 229 to věříme. 229. Tři nehlasovali. Dva, jedna. Končím hlasování. Přijato. 230. Kdo je pro? proti, zdržel se přijato 231, kdo je pro, proti, zdržel se přijato 232, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme. 2, 3, 2, ověříme. Zamítnuto. 237, kdo je pro? 237, kdo je pro? Proti? musíme hlasovat o návrhu pana Predy, protože předchozí nebyl přijat, čili byl přijat tedy 233. Kdo je pro? 233. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. A nyní 237. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 238 s ústním návrhem 1. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 239. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 28. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Návrh 245. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 29. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Návrh 256, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 257, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Vypadá jako přijato, ale ověříme to. 257 ověřujeme. Zamítnuto. 258, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto 259, oddělené hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Druhá část, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 30, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 262, kdo je pro, Proti? Zdržel se? Ověříme. Přijato. Kompromis 31. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 266. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 32. Kdo je pro? Proti? zdržel se, přijato. Návrh 271, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 272, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 273, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 274, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis 33, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Návrh 283, kde je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 287, eh, kde pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 34, kde pro, proti, zdržel se přijato. Kompromis 35, kde pro, proti, zdržel se přijato.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 proti, zdržel se přijato. 30, kompromis 38, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 322, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 323, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 324, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme. 324.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 337, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 40, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 340, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 341, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 342, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 343, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 345, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme. Přijato. 346, kdo je pro? Elektronicky. 346. Ještě jeden musí hlasovat. Končíme. Zamítnuto. O jeden hlas. Kompromis 41, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis 42, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis 43, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Návrh 363, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 364, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis 44, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 370, kdo je pro? Proti? 370, kdo je pro? 370, kdo je pro? Proti? Držel se. Zamítnuto. 371, kdo je pro? Proti? Držel se. Zamítnuto. 372, kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Kompromis 45, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 377, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 378, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 379, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 380, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 382, kdo je pro? Proti? Zdržel se Ověříme elektronicky 382. Zamítnuto. Kompromis 46. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Návrh 384. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 385. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 389. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 47, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Návrh 400, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Návrh 405, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Ehm, návrh 407, kdo je pro? Proti, zdržel se. Ověříme 407. Zamítnuto. 408, kde pro? Proti? Zdržel se. Ověříme. 408. Přijato. 409, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 410, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 411, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 412, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 413, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 414, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 48, kdo je pro, proti, přijato. Uh, uh, návrh, návrh 31, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 30 2, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 34. 33, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Ověříme. 33. Končím hlasování. Přijato. 34, kdo je pro? Proti? držel se. Pravděpodobně přijato. 34 eh, ověříme elektronicky. Wow. That was not what we could see. Yeah? we need a break. Už potřebujeme pauzu. vrch 35. kde je pro? Proti? zamítnuto. Návrh 36, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 37, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 38, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromis 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 41, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 42, kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 48, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 49, je pro, proti, zdržel se, přijato. 50, je pro, proti, zdržel se, přijato. 51, je pro, proti, zdržel se. Ověříme elektronicky 51. Zamítnuto. Je tam 28, 28, návrh 52. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 53, kdo je pro? Proti? Držel se? Ověříme 53. Adopted by one vote. O jeden hlas přijato, nyní 54, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Socialisté 54. Takže znovu 54. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 55. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 56. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Návrh 61, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 62. Dobře, tak 61 ještě jednou a to elektronicky. Přijatom 62. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 4. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 66. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 67. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní 70, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 71, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 72, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 73, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno, kompromis 5, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 79, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 80, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 81, kdo je pro, Proti? Zdržel se někdo? Schváleno 82. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno 83. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto 84. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 85. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Pardon, schváleno. Opravuje se pan předseda 86. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Nyní návrh jedna, kdo je kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Dvojka. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Tři. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Čtyřka. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo. Pětka. Kdo je pro? Schváleno. Šestka. Kdo je pro? Schváleno. Sedmička. Kdo je pro? Schváleno. Osmička. Kdo je pro? Schváleno. Devítka. Kdo je pro? Schváleno. Desítka. Kdo je pro? Schváleno. Jedenáctka, kdo je pro? Schváleno. Dvanáctka, kdo je pro? Schváleno. Třináctka, kdo je pro? Schváleno. Čtrnáctka, kdo je pro? Schváleno. Patnáctka, kdo je pro? Schváleno. Šestnáctka také, sedmička, sedmnáctka schváleno. Osmnáctka, kdo je pro? Schváleno. Devatenáct také. Dvacet, kdo je pro? Kdo je pro 20? Schváleno 21, kdo je pro? Schváleno 22, kdo je pro? který chcete ověřit? Dobře. Takže pro dvacítku. Kdo je pro? Kdo je proti? Ověříme to tady elektronicky. Ověřujeme elektronicky návrh 20. Návrh byl přijat. 21, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 22. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. 23. Kdo je pro? Proti? Schváleno. 24. Kdo je pro? Dobře, takže ověříme elektronicky 23. Schváleno. Není 24, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 25, kdo je pro, proti, schváleno, 26, kdo je pro, proti, zamítnuto, 27, kdo je pro, proti, zamítnuto, 28, kdo je pro, proti, ověříme to elektronicky, ověříme návrh 28. Bylo to skutečně těsné zamítnuto. Nyní 29. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 30. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. A nyní budeme hlasovat eh, o stanovisku DV číslo 1. Kdo je pro? Proti. Zamítnuto. Trojka, kdo je pro? Proti. Schváleno. Pětka, kdo je pro? Proti. Schváleno. Šestka, kdo je pro? Schváleno. Sedm, kdo je oddělené hlasování první část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Druhá část, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Ověříme to elektronicky. Druhá část 97. Adopted by two votes. Přijato o dva hlasy. 98. Pardon, pan předseda se omlouvá, to nám odpadá. Že bychom od dvojky do dvanáctky od dvě hlasovali an blok? Dobře, elektronicky to uděláme. Zamítnu to. Stanovisko FEM 28, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, socialisté nezvedli ruku, hlasujeme o stanovisku FEM, kdo je pro. Takže schváleno. 29, kdo je pro, pro, schváleno, 13, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 31, kdo je pro, pro schváleno, 33, kdo je pro, schváleno, 38, kdo je pro, schváleno, 42 pro, schváleno. 44, kdo je pro, schváleno, 45 pro, kdo, schváleno, 40, eh, pardon, další odpadá, 50, kdo je pro, schváleno, 51 pro, schváleno, 53 kdo je pro, 53 kdo je pro, proti, schváleno, 54 kdo je pro, proti, schváleno, 59 oddělené hlasování, první část, kdo je pro, proti, schváleno, druhá část, 59 kdo je pro, proti, Zdržel se někdo schváleno. Třetí část, kdo je pro? Proti schváleno. Čtvrtá část, kdo je pro? Proti zdržel se někdo schváleno. Pátá část, kdo je pro? Schváleno. Navrhujeme teď eh, hlasování unblock o následujících odstavcích eh, od eh, výboru FEM, vlastně až nakonec unblock elektronicky, pokud souhlasíte. Zamítnuto, kolektivně zamítnuto. Teď elektronicky o návrhu usnesení v pozměněném znění. Hlasujeme elektronicky. Ještě nám chybí eh, jeden hlas, někdo zatím nehlasoval a toto je to nejdůležitější hlasování. Schváleno, pane Predo, gratulujeme vám. Tomorrow we meet at nine. Tomorrow. No. we No. When do we meet? Wednesday? Uh, we meet Wednesday at 11:30. Very much for your patience. Děkuji vám za trpělivost, jenom připomínám mimořádné zasedání ve středu v 11 hodin s komisařem Hánem a komisařkou Mogherini ve středu v 11 hodin. Děkuji.